few good researchers. So I don't know. Ladies and gentlemen, meine Dámy a pánové, dámy a pánové, já bych eh, se chtěl omluvit všem, kteří již jsou v sále a kteří zatím nejsou tedy na cestě sem. Děkuji všem přítomným, že již jsou v sále. S malým opožděním eh, začneme tedy první zasedání a jsem rád, že také pan Johnson, generální tajemník IPU, nás bude doprovázet i dnes odpoledne. Chtěl bych eh, nyní vyzvat účastníky tohoto zasedání na téma ze zadních míst do čelních řad. Všechny vás srdečně vítám. A začnu dámou, paní Teodora Bakojanis, vedoucí řecké parlamentní delegace a předsedkyně výboru pro politické záležitosti v parlamentním schromáždění Rady Evropy. Pan Vital Moreira, předseda výboru pro mezinárodní obchod Evropského parlamentu, to je můj ctěný kolega, děkuji, že jste s námi. A pan Mačej Popovský, zástupce generálního tajemníka um, Evropské služby pro vnější činnost. Vítám vás a um, Jan Wouters, předseda Jean Monnet ad personam, profesor pro mezinárodní právo a mezinárodní organizace. Děkuji vám, že jste přišel mezi nás že jste přijal naše pozvání. Domnívám se, že nejlepší bude, začneme-li eh, paní Dorou Pakojanis a obracím se na ní, aby nás uvedla do této problematiky. Děkuji, pane předsedo, dámy a pánové milí kolegové. Nejdříve bych eh, ráda poděkovala velice za toto pozvání a rovněž za to, že mě byla daná příležitost eh, hovořit k takto ctěnému publiku. Dokonce i po obědě eh, jste všichni zde. Já jsem pod velkým dojmem. Jednalo se o skvělý oběd a rovněž proslov pana Broka byl nesmírně poutavý. I já jsem připravila eh, určitý eh, proslov, ale ráda zodpovím i veškeré vaše otázky. Všichni si uvědomujeme, že procházíme hlubokou krizi. Krizi Evropy, evropského rozsahu a začíná se z toho um, tvořit krize legitimity. Je třeba se ptát, co mohou bývalí europoslanci jako já dělat proto, aby našim občanům mohli odpovědět na jejich žádosti a otázky. Jedna ze zásadních takovýchto otázek, u nichž máme pocit, že vlastně přesnou odpověď neznáme, je rozhodování v rámci EU je pocitováno jako něco, co se odehrává úplně bez účasti občanů a na velice vzdáleném místě. Vezmu příklad Řecka. Jak víte, Řecko prochází opravdu hlubokou krizi. Pátý rok krize, 60% nezaměstnané mládeže. 25%, pokles HDP, 20% pokles příjmu mezi obyvateli. Řečtí občané se nacházejí v opravdu svízelné situaci. Ano, dostalo se jim solidarity ze strany EU. Evropská unie pomohla, byla k dispozici, když to bylo potřeba. Ale přece jen tam vidíme určitou průrvu, určité vakuum či určitý rozdíl mezi vnímáním situace řeky a vnímáním situace na straně Evropského parlamentu. A nehovořím pouze o otázce eh, vnímání médií, kde často Řecko bylo ehm, naštěno jako černá ovce, jako země plná ledochů, kde ostatní musí platit cenu za to, co se tam odehrálo. Ne, jde mi o to, že Řeci eh, prožívali a i vnímali situaci úplně jinak, než dokonce i poslanci Evropského parlamentu. Co lze udělat pro to, abychom si lépe rozuměli, abychom byli všichni na eh, stejné lodi, abychom všichni měli alespoň zhruba ty též znalosti o tom, jak situace vypadá v každé zemi. Právě zde voláme po hlubším, silnějším zapojení národních parlamentů. Já si jsem vědoma, že Evropský parlament má před sebou celou řadu významných úkolů, že přímo volíme představitele z řad členských zemí, že Evropský parlament se zabývá mnohými záležitostmi, které jsou složité, mnohostranné a jež narážejí na velice složitou situaci v dané členské zemi. Přesto však nesmíme připustit eh, ten pocit občanů, kteří, mají, kteří to vnímají tak, že na ně nikdo nemyslí, když se rozhoduje. Poslední tři roky řečtí obyvatelé měli pocit, a i řečtí poslanci měli pocit, že jsou eh, z nich dělány takové volicí strojky že mají odmávnout legislativu, kterou jim vnutili ti, kteří jim půjčují. Nikdo se nás na nic neptal. Nikdo nezohlednil to, co jsme se snažili vysvětlovat či říci. A v tom je jádro problému. Já jsem přesvědčena, že kdyby se poslouchalo a naslouchalo slovům a reakcím řeckého parlamentu, tak reformy či rozhodování trojky by vypadaly jinak a mnohým záležitostem by bylo možné se vyhnout. Jsem tedy opravdu přesvědčena, že národní parlamenty musí usednout v první řadě. Musíme eh, je zapojit do rozhodovacích procesů. No a bohužel zatím se tak neděje. Národní parlamenty mají demokratickou legitimitu a měli by mít na to právo. Další záležitost. Musíme si lépe rozumět. Musíme lépe rozumět tomu, co vyjadřuje veřejné mínění v daných zemích, což si žádá lepší spolupráci národních parlamentů mezi sebou. Musíme spolupracovat užeji a integrace činnosti národních parlamentů do politických mechanismů Evropského parlamentu musí probíhat úspěšněji, než je tomu dnes. Já si uvědomuji, že tady mnoho různých nápadů, námětů a že zde máme i odborníky mnohem povolanější, než jsem já, kteří by se k tomu mohli vyjádřit jsem si vědoma, že už zde máme nové náměty týkající například nových parlamentních shromáždění, která by měla vzniknout. Ale podle mého názoru to, co musí vzniknout, je opravdu úzká spolupráce národních parlamentů s Evropským parlamentem a to na každodenním základě. V každodenním životě. To je proveditelné a uskutečnitelné totiž prostřednictvím takzvaného výboru národních eh, legislátorů. Eh, paní Zalevská, pan Schein už to zdůraznili. Byli by to zástupci národních parlamentů, kteří by se eh, združili do takového orgánu, které, který by byl konzultativní vůči Evropskému parlamentu. Vážení zhromáždění, stojíme před velice obtížnými evropskými volbami a určitě tomu tak není pouze v Řecku. Je tomu tak i v jiných evropských zemích. Jsme svědky rostoucího euroskepticismu. Občané už evropským institucím nedůvěřují. Mnozí občané. Jiní občané naopak považují Evropu za samozřejmost, na kterou nemyslí. Připadá jim, že poslední 25 let eh, to tady prostě bylo. A proto to tady prostě i bude. A iniciativa musí přijít z naší strany. Velice silné evropské poselství musí zaznít. Odpovědí nemůže být eh, prostě uh, přehlížení otázek, se kterými přicházejí ob- evropští občané. Sami jako poslanci národních parlamentů musíme být lépe zahrnuti do rozhodování na evropské úrovni, tak aby i občané měli pocit, že i oni jsou toho součástí. Děkuji. Další pan Vital Moreira, předseda výboru pro mezinárodní obchod Evropského parlamentu. <clears throat> Dobré odpoledne, vítejte na odpoledním zasedání. Jakožto předseda eh, eh, výboru, tak bych se chtěl zaměřit na roli parlamentu, nejenom tady tohoto parlamentu, ale i národních parlamentů právě eh, při globalizaci obchodu. Zbytečné připomínat, že obchod je jeden z pilířů globalizace a že zde eh, máme daleko více obchodních dohod než v jiné oblasti a eh, VTO, Světová organizace, v podstatě je eh, mezinárodní, tedy Světová organizace obchodu je nejvíce sofistikovaný orgán při správě, globální správě. A zde bych rád tedy Eh, na začátku řekl něco, co vás možná překvapí, a to je, že dnes dopoledne po eh, eh, tom, co jsme slyšeli, tak bych to potvrdil. Ano, globalizace začíná doma. Zapojení národních parlamentů začíná doma a e, často ale e, se to pouze omezuje na takovou administrativu, že formálně odsouhlasují různé uzavřené smlouvy, ale to, to je třeba řešit naše role. Pokud chcete skutečně mít co říci do procesu globalizace, tak to znamená, že bychom měli změnit přístup participace zapojení národních parlamentů v mezinárodních vztazích. Mezinárodní vztahy ty se již netýkají jenom zahraničních věcí a obrany, ale týká se to i ekologie, dopravy a tak dále a tak dále. To znamená, každá kapitola eh, eh, v podstatě má eh, svůj mezinárodní prvek. A pokud chceme jako parlament ovlivňovat veřejné politiky na národní mm, mm, úrovni, tak bychom měli tedy více zapojovat národní organizace, které by, pardon, národní parlamenty, které by měly více participovat na mezinárodních vyjednáváních o obchodě. A zde bych řekl, co děláme my zde v Evropském parlamentu, jak my zapojujeme hned na začátku, jak zapojujeme eh, eh, parlamenty do obchodní politiky EU. Komise možná zvažuje, že i mm, Eh, zahájí eh, nově, když komise tady zvažuje vyjednat nějakou obchodní smlouvu nebo dohodu, tak parlament eh, k tomu připraví zprávu. Většinou komise se obrací na radu s návrhem mandátu pro vyjednávání mezinárodní smlouvy a my již máme připravenou k tomu zprávu. Když začnou vyjednávání, tak v případě TTIP, to, jsou, to je ta transatlantická obchodní investiční dohoda, tak tam jsme se rozhodli, že my Eh, se do toho vložíme více, to znamená, budeme požadovat od komise, aby v podstatě eh, vždycky nejprve se sešla s námi, tak abychom věděli, bychom průběžně informováni o tom, jak komise bude vyjednávat, abychom věděli potom ex post po vyjednávání, jaký byl výsledek. Nakonec eh, konáme celou řadu slyšení a workshopů, seminářů a Eh, komise pravidelně chodí do parlamentu, to znamená, v žádném obchodním vyjednávání nebo jednání e, není možné, aby parlament byl zcela vyloučen. A proto zdůrazňuji a mm, já tady zcela podporuji to, co řekl kolega Johnson dnes dopoledne. Eh, pokud skutečně chceme ovlivnit globalizaci, tak bychom měli začít doma a mm, to znamená Eh, za, eh, národní parlamenty by měly více tedy eh, jednat s exekutivou, aby exekutiva je zapojovala a to platí i pro další oblasti, mm, mm, protože obchod zatím tedy mm, je eh, ve sdílené kompetenci v Unii, to znamená, není to v výlučné kompetenci komise nyní po Lisabonské smlouvě. A dovolte, abych zmínil roli našich orgánů, protože my máme taky svoji roli. My v globalizaci eh, mm, musíme tedy mm, eh, zapojovat tedy ty meziparlamentní orgány, které do toho vstupují, to znamená, mm, ale samozřejmě mm, ty mezinárodní instituce nebo mezinárodní různé meziparlamentní instituce a mezivládní instituce, to je odlišné, to je něco jiného. Parlamentní globalizace a zapojení EU Eh, do mezinárodních jednání, to je jiná věc. Je třeba udělat rozdíl mezi třemi typy meziparlamentních orgánů, podle toho, jaké cíle sledují. Máme zde meziparlamentní unie či združení, která eh, provádí mezinárodní, meziparlamentní spolupráci jako EPU například, IPU, což je tedy eh, i mm, velice globalizovaná asociace mm, parlamentní, ale potom máme regionální uskupení asociace parlamentů, a třeba frankofonní podle jednotlivých jazykových rodin eh, nebo další. Mezi, potom máme meziparlamentní orgány, které jsou založeny mezinárodními smlouvami a jejich cílem je monitorovat implementaci daných smluv, podle kterých byly založeny. Zde v Unii máme celou řadu mezinárodních smluv, které eh, Mm, zakotvují existenci takových meziparlamentních orgánů, které jsou složeny ze zástupců eh, eh, smluvních stran těchto dohod. V oblasti obchodu, tak zde bych chtěl zmínit eh, Cariforum, což je společenství zemí Karibiku je součástí zemí AKT a my jsme s nimi uzavřeli obchodní dohodu. Jedna z novinek této dohody je vytvoření mezi parlamentního výboru složeného z tohoto parlamentu a ze zástupců všech parlamentů mm, Karibiku, tedy mm, té druhé smluvní strany. A samozřejmě mm, tento meziparlamentní orgán má za úkol monitorovat plnění mezinárodních obchodních smluv. Bohužel to je výjimka. Ostatní dohody o ekonomickém partnerství nezakládají podobné orgány jako tento. Například nedávno jsme uzavřeli podobnou dohodu o partnerství se západoafrickými zeměmi a takovýto meziparlamentní orgán tam nefiguruje, takže komise změnila trochu kurz, jak to vypadá a není tam žádný takový meziparlamentní orgán určený pro monitoring. Dále máme zde potom orgány, meziparlamentní orgány, které fungují jako orgány různých mezinárodních organizací. Jsou součástí celého souboru řídících orgánů a struktur mezinárodních organizací. Velice flagrantní známý eh, případ a nejvlivnější orgán podobného typu je parlamentní schromáždění Rady Evropy a samozřejmě náš, naše národní parlamenty jsou součástí parlamentního schromáždění Rady Evropy a náš parlament je pozorovatelem. V oblasti obchodu jeden příklad. Zde bych chtěl věnovat eh, pár připomínek i tomuto případu. Parlamentní konference při VTO. My zde máme tedy dohodu z roku 94, která eh, zakotvuje Eh, to, že tedy VTO bude eh, bez eh, parlamentní struktury, ale samozřejmě Mezinárodní organizace obchodu má velice silná mm, pravidla a velký vliv. To znamená, je to organizace, která nejenom vlastně vytváří a ukládá respektování určitých pravidel a dohod smluv a obchodních smluv, ale zatím tam není tedy ta žádná parlamentní struktura. Proto IPU e, rozhodlo již v rané fázi, že začneme vytvářet vlastně takový, takovou neoficiální parlamentní dimenzi při VTO. Jak jsme již slyšeli od pana Johnsona dnes ráno, to je velice úspěšné zatím, protože jsme byli schopni vytvořit takovouto e, strukturu. Je to vlastně e, společný podnik mezi naším parlamentem a IPU a je tam je to vlastně plnohodnotná konference, která se koná každý rok a byl vytvořen i společný řídící výbor, který se schází dvakrát do roka má dva spolupředsedy, já jsem spolupředseda za Evropský parlament a IPU má dalšího spolupředsedu. Samozřejmě rozhodujeme o programu eh, zasedání mm, a mm, buď se scházíme v Ženevě nebo v Bruselu, naposledy to bylo minulý týden zde v Bruselu a eh, zveme mm, i tedy eh, funkcionáře VTO, Eh, a minule tedy mm, i mm, předsed, předseda nebo představitel tedy VTO oslovil eh, náš parlamentní výbor INTA i celou tu konferenci minulý týden. Zároveň ale platí, že zde je určitá opozice ze strany nejenom rozvojových států i USA, kterým se nelíbí ta parlamentní dimenze, protože to není ve smlouvě, protože údajně to i Eh, jak si eh, narušuje eh, manevrovací prostor jednotlivých vlád, které mm, jsou jediné kompetentní pro obchodní záležitosti. Ale je to velký úspěch. Po více než deseti letech jsme byli schopni jenom vytvořit takovou stabilní stabilní tedy poradní orgán ve VTO, ale i jsme Eh, v podstatě byli uznáni a akceptováni ze strany VTO. Nyní se scházíme na půdě VTO v Ženevě, což ty což bylo zcela nepřijatelné před deseti lety a mm, za to děkujeme hodně Pascalu Lamimu, který je tedy eh, prezidentem VTO a i za to děkujeme i eh, stávajícímu brazilskému vedení. Takto jsme překonali to, že, před, že eh, zde VTO nemělo žádnou oficiální parlamentní dimenzi, což je něco, co teď může fungovat jako takový vzor pro vytvoření meziparlamentní dimenze pro další globální organizace, jako třeba OSN eh, nebo Mezinárodní organizace práce nebo Měnový fond. Závěrem, a hm, to je poslední teď připomínka, za prvé, pokud skutečně chceme s veškerou vážností ovlivňovat globalizaci, tak bychom měli začít doma u sebe. Měli bychom zcela změnit ten tradiční způsob, jak národní parlamenty přistupují k mezinárodním organizacím a k, k exekutivě u, u sebe doma. Měli bychom eh, eh, se eh, měli bychom vstupovat do mezinárodních obchodních jednání ještě předtím, než jsou smlouvy uzavřeny. A to, co děláme my zde, tedy v oblasti mezinárodního obchodu, tak určitě to je dobrý vzor. Za druhé, pokud jde o zapojení se na globální úrovni, tak zde bychom měli využít možnosti eh, a a který, tedy toho, jaký vliv náš parlament může mít. Samozřejmě zde mm, je pravda, že máme se velice globální organizace, jak je to OSN a tak dále a toto samozřejmě by nám nemělo bránit v tom, abychom vytvořili parlamentní dimenzi této globální instituce, tedy vůbec, abychom se, nemělo by nám to bránit v tom se zapojit do globální zprávy. Thank you very much, Mr. President. Uh... Děkuji, pane předsedo. Já bych si na úvod dovolil několik slov týkajících se parlamentní dimenzi v zahraniční politice, než se pustím do toho tématu, který mě byl přidělen. Zahraniční politika Evropské unie eh, nebo Evropy je založena na principu spolupráce národních i Evropského parlamentu i národních parlamentů. Takže je tam prostor pro konstruktivní um, vstupy. Eh, samozřejmě, že my jsme exekutiva jako eh, SVČ, plně uznáváme parlamentní kontrolu nad tím, co čím se zabýváme, ale zároveň se domníváme, že je zde obrovský prostor pro spolupráci. Nejlepší příklad je to, co bych nazval parlamentní diplomací, což funguje jak na národní, tak na supranárodní úrovni. Parlament hájí hodnoty, o nichž hovoříme, zejména lidská práva. Velice často uh, má parlament větší možnost působit v té oblasti než vlády, které jsou často různými způsoby v praxi omezovány a může doplnit tu činnost, kterou se zabývají diplomatické služby anebo v konkrétním případě naší eh, unie, vysoká představitelka ESVČ. Podíváme-li se na tu situaci konkrétně, tak vidíme, kolik už máme znalostí takových eh, společných. My jsme si to vše eh, sečetli a zjistili jsme, že tady máme eh, čtyři bývalé premiéry, deset ministrů zahraničí bývalých a tak dále, takže máme na čem stavět. Ale co to znamená v praxi ta parlamentní diplomacie? Jeden praktický příklad, který určitě bude názorný pro všechny, Ukrajina. Všichni sledujeme eh, mediační úsilí prezidentů Kokse a Kvašněvského. To vše vzniklo z iniciativy právě této sněmovny, z níž máme skvělé vztahy tahy. Ta mise technicky v současné době neběží, i když formálně ještě nedoběhla. My plně akceptujeme jejich nezávislost, tedy nezasahujeme do jejich činnosti. V praxi jsme však velice úzkém kontaktu s nimi a bylo to pro nás velice hodnotné, tato iniciativa rovněž z pohledu paní vysoké představitelky vš, jak, seč jsme mohli, tak jsme je podporovali, včetně i na samém území Ukrajiny. Parlamenty mohou rovněž sdílet své institucionální e, znalosti v zemích, které jsou v přechodném období. E, zažíváme to v severní Africe, v zemích, které po arabském jaru začínají od nuly. A i tam, jak Evropské, Evropský parlament, tak národní parlamenty přijeli, aby pomohli. My se s nimi e, dělíme o jejich zkušenosti, o své informace. Příklad, který se nabízí, je Tunézie Mm, tam eh, jsme rozhodně dokázali být nápomocní při úspěšné transformaci. A poslední můj příklad je úloha poslanců jako pozorovatelů při volbách. To je z našeho pohledu jeden z klíčových nástrojů. Máme už propracovanou metodiku, kde eh, všechny unijní mise pozorovatelské probíhají pod vedením právě vašich poslanců, což zajišťuje jak nezávislost, tak i legitimitu z pohledu zemí, jichž se to týká. Nebudu se příliš věnovat těm tématům, které už zmínil pan Moreira. Ale jelikož hovoříme o soused, školství, tak my rovněž máme dva orgány, které se týkají jak středozemí, tak eh, na východě. Máme jak EMPA, tak eh, Euronest. A parlamentní diplomacie je sice užitečná, ale je zároveň velice náročná. Máme tam mnoho hráčů. Národní parlamenty, Evropský parlament, ESVČ, zahraničně politické diplomatické služby členských států. Je třeba zajistit koordinaci. Na jedné straně samozřejmě ctíme nezávislost této sněmovny, a e, i sami musíme být co by exekutiva nezávislí. Důležité je však, aby to poselství bylo stejné. Když já hovořím za sebe jako za bývalého eh, šéfa kabinetu předsedy Buska, takže když on eh, jel do Číny, do USA nebo do Severní Afriky, tak eh, mu lidé naslouchali jako e, Evropě. E, mnozí lidé na jiných kontinentech nerozlišují mezi komisí a parlamentem. Kdokoliv přijede, tak je pro ně stělesněním Evropy a nesmíme na to zapomínat, vyjadřujeme-li se jménem kteréhokoliv z těchto orgánů a musíme pamatovat rovněž na e, zastoupení EU a na Ehm, ty výbory pro spolupráci. A nyní společná eh, politika, zahraniční a bezpečnostní politika. Máme mezi parlamentní konferenci pro tyto záležitosti, což je vlastně následovník té eh, předchozí eh, konference, čili Kofaku a Kodaku. To vše bylo sloučeno a přeměněno v tu meziparlamentní konferenci, eh, která se stává jak z představitelů národních parlamentů, tak z europoslanců. Je to poměrně nové uskupení, ale ubírá se podle mě správným směrem. Vysoká představitelka spolu spolupracuje, účastní se zasedání a zajímá se o výstupy z těchto zasedání od samého začátku. Víme, že konference sice nemá žádná formální oprávnění kontrolovat, vykonávat nějaký dozor, ale musíme se jim spovídat a to je správné. Účastníme se vždy prostřednictvím našich vysokých představitelů na nejvyšší úrovni, vstupujeme i do tvorby pořadu jednání a snažíme se, aby vše probíhalo co nejinteraktivněji. Například tím, že přizveme eh, předsedu eh, dané mise, eh, který sám promluví je to tedy úspěšné, úspěšná spolupráce a to, co bylo eh, parlamentární zhromaždění eh, západní Evropy, které přestalo existovat před dvěmi lety, je tedy úspěšným způsobem nahrazeno. Tedy Národní Evropský parlament sehrávají důležitou úlohu eh, kontroly exekutivy, ale máme i jiné orgány, jak můžeme se zabývat zahraničně politickými otázkami. Děkuji. Tak a e, ještě než začneme s diskuzí, tak máme ještě jednoho řečníka. E, dávám slovo panu Janu Vautersovi. Děkuji, pane předsedo. Vážení poslanci, dámy a pánové, mezinárodní organizace a e, mechanismy globálního řízení e, mají čím dál přímější dopad na e, životy občanů všude na světě. A tento základní fakt si žádá účast občanů a demokratické záruky. Všichni víme, že mezinárodní organizace a fóra jsou v podstatě doménou vlád Eh, ta, tyto organizace a fóra často slouží eh, jako eh, takové sebepotvrzující akce pro exekutivu. Jde tedy o e, uchopení moci v rámci multilateralismu. Multilateralismus to je samozřejmě termín, který je velice drahý Evropské unie, e, je vepsan do našich genů. Připomínám například článek 21 smlouvy o fungování Evropské unie. Multilateralismus je velice krásné slovo e, pro to, co na mezinárodním poli je spíše jakýmsi minilateralismem.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 setkání mocných zemí s mocnými zeměmi, eh, kde existují silné vlivy na mezinárodních for, práva, veta a tak dále. Eh, parlamentární dimenze těchto mezinárodních a globálních organizací je taková velice upozaděná. Eh, některé mezinárodní organizace už ustanovily parlamentní schromáždění, na regionální úrovni už je takových případů hodně, Byly tu citovány případy jako Rada, Rada Evropy, eh, OECD a eh, další ale i tady jsou kompetence jednotlivých parlamentních shromáždění velmi nerovné eh, Máme tu velice užitečný dodatek k naší dokumentaci, který srovnává to, eh, co přesně jednotlivá parlamentní schromáždí dělají. Eh, máme eh, IPU, vyslechli jsme si tady pana generálního ředitele. IPU je samozřejmě obráncem reprezentativní demokracie, navazování kontaktů mezi parlamenty a mezinárodní dimenze parlamentarismu. Nicméně přesto IPU není oficiálně napojena na žádnou instituci nějaké mezinárodní organizace. Neříkám, že tomu tak musí být, ale pouze, že to musíme mít na paměti. Protože na globální úrovni, eh, jak víme, neexistují žádné eh, opravdové eh, mezivládní organizace, které mají integrovanou parlamentní dimenzi. Organizace spojených národů sice spolupracuje s IPU, ale v současnosti nemá žádnou parlamentní dimenzi. To už tady eh, říkal pan Jo Leinen. Existuje hnutí za zřízení parlamentního zhromáždění OSN, ale já k tomu můžu eh, říct pouze to, že se to setkává s velmi vlažným, ne nepřátelským postojem většiny diplomatů a ministrů zahraničí. Bylo by určitě zajímavé se si o tomto procesu pohovořit podrobněji. Existují méně institucionalizovaná globální fóra, jako je G8 a G20, které už dnes mají určitá, určité parlamentní dimenze prostřednictvím konferencí předsedu parlamentu, ale od nich se nečeká, že budou mít reálný dopad na rozhodování na úrovni hlav států a vlád. Takže tady se, tady se dominance ponechává exekutivě vzhledem k této nevyvinuté parlamentní dimenzi eh, mají mezinárodní organizace problém. Mají problém s důvěrou, s transparentností a se skládáním odpovědností občanů co se tu můžeme přiučit eh, od Evropské unie? My jsme tady v srdci Evropy a jak víme, máme Lisabonskou smlouvu, která zavedla eh, značné množství nových eh, politik a kompetencí parlamentu. Byly posíleny kompetence Evropského parlamentu a to i v oblasti společné obchodní politiky. Dochází tady ke konstitucionalizaci a posílení dlouhodobého zapojování národních parlamentů. Eh, dochází k nárůstu eh, parlamentní spolupráce, eh, meziparlamentní spolupráce IPC, což je svým způsobem velmi zajímavé, protože tu máme ten známý Kozak a potom nedávnou ustanovenou mezinárodní parlamentní konferenci o ekonomickém a finančním řízení. Eh, kterou zavedla eh, smlouva o stabilitě, koordinaci a řízení v Evropské měnové unii a tak dále. Potom eh, e-, existuje celá řada ad hoc schůzí IPC na vybraná témata, kterou, která organizuje Evropský parlament nebo národní parlamenty. Existuje také mechanismus na zachování principu subsidiarity. A my si můžeme eh, klást otázku, jaká je zkušenost s těmito mechanismy eh, IPC. Eh, je užitečné, uvažovat, je užitečné o ní uvažovat, když uvažujeme o jiných mezinárodních organizacích. Za prvé je jasné, že tyto mechanismy IPC nemají tu takzvanou eh, takzvaná tradiční parlamentní privilegia. Nicméně umožňují pragmaticky a flexibilně zastupitelským institucím Eh, vykonávat nezbytné demokratické funkce. Já tu uvedu některé z nich. Jde tu o výměnu informací, stílení osvědčených postupů, navazování kontaktů a často fungují jako think tanky. A já jsem velkým obdivovatelem eh, tohoto institutu. Například jsme mývali eh, v parlamentní schromáždění VTO a podobné akce na úrovni NATO, parlamentních schromáždění, COZAK a tak dále. A tím, že tato schromáždění fungují jako think tanky, jsou velmi důležité, protože poslanci národních parlamentů eh, tak mohou získávat kontext, údaje, mohou vyslovovat své zájmy, obavy a eh, získávat širší perspektivu, než mají členové vlád, protože ti jsou příliš zaměstnáni každodenním životem. Dalším úkolem mechanismu IPC je být aktérem v demokratickém eh, dialogu, eh, poskytovat eh, politické podněty prostřednictvím nejrůznějších debat, které dodnes přísluší především vládám. A v neposlední řadě, a tady se dostáváme k našemu akademickému výzkumu, z politicko-filozofického hlediska je velmi zajímavé, že parlament a parlamentní mechanismy eh, poskytují eh, jakousi platformu. Je to fórum, kde může probíhat politická debata tak, aby byla viditelná občanům. Je to eh, takové jeviště, kde je ovšem také prostor pro soutěžení alternativních pohledů jiných, než, eh, zaved, než jsou zavedené politiky určitých mezinárodních organizací. To je podle mě eh, veli, také velice důležitá funkce těchto eh, parlamentních for. Co se tedy můžeme přiučit z této zkušenosti, pokud jde o mezinárodní organizace? Za prvé se můžeme přiučit tomu, že tady připomínám, že má, vzadu v sále jsou e, kopie textu, který byl nedávno vypracován e, pro podvýbor pro lidská práva Evropského parlamentu a nazývá se Posílení spolupráce mezi Evropským parlamentem a národními parlamenty EU e v oblasti politiky lidských práv. Takže to je velice úzce zaměřená oblast, úzce zaměřený dokument, ale můžeme, myslím, říci, že to ilustruje tu, to nedávné, rozro, to, jak se rozrůstá počet meziparlamentních konferencí v Evropské unii. A co tady e, nacházíme? Zjišťujeme mimo jiné to, že tím, že dochází k takovému e, nahloučení e, orgánů IPC, tak se mohou stát obětí svého vlastního úspěchu. Může to vést k příliš nabitým programům, může být náročné finančně udržet tuto situaci, kdy se cestuje na tolik různých schůzí, mohou být také, jak už jsem říkal, problémy s příliš nabitým programem a tím to také trochu podtrhává ten přínos, který z APC, CPC plyne, protože vzhledem k velkému počtu těchto for dochází k určitému rozředění, rozmělnění obsahu a my v našich rozhovorech už jsme eh, Eh, zaznamenali takové eh, vyčerpání těmito konferencemi IPC. Tady bych odkázal na eh, nedávný návrh zprávy Výboru pro ústavní záležitosti z 31.1. tohoto roku, který říká, cituji, že vztahy mezi Evropským parlamentem a národními parlamenty musí být skonzolidovány a patřičně organizovány, aby se zamezilo duplikaci a aby měla evropská integrace e, vyšší demokratickou legitimitu. Takže už se blížím k závěru, pane předsedo. Abychom zajistili, že globální řízení může e, těžit z demokratického fungování meziparlamentních konferencí i mimo Evropskou unii, e, tak musíme zauvažovat především nad tím, že tyto konference nesmějí být příliš fragmentované, protože pokud budou příliš roztříštěné a příliš specializované, tak riskujeme, eh, že, se, že že to budou místa, kde se pouze povedou řeči, eh, což potom nebude budit dobrý dojem u občanů, pokud jde o poslance parlamentu. Takže musíme omezit počet schůzí IPC, mimo jiné proto, abychom neodrazovali poslance od účasti z omezení daných časem nebo financemi. Další věc, která je podle mě velmi důležitá, zjišťujeme z mnoha e, interviewů, které jsme provedli pro naši studii, že mechanismy IPC e, mají e, velice dobrou schopnost nediskutovat o obecných abstraktních tématech, jako je klimatická změna a tak dále, ale opravdu se soustředovat na velice konkrétní vysokoprofilová témata, což je také pobídka pro poslance k tomu, aby se jimi zabývali i doma e, pro, ve prospěch svých občanů. Takže ten obecný argument, který bych vám chtěl předložit, zní, že by bylo zajímavé uvažovat o příkladu IPC, jak ho známe z Evropské unie, a e, uvažovat, jestli si z nich můžeme vzít nějaké ponaučení na globální úrovni. Ale přitom, což je důležité, zajistit, aby počet těchto globálních for zůstal omezený. Těchto for, kde by se mohli schromažďovat eh, poslanci národních parlamentů, aby mohli opravdu autoritativně hrát eh, tu demokratickou úlohu, která je jim přidělena a reprezentovat své země na globální úrovni. Děkuji mnohokrát. Děkuji. Teď tedy můžeme začít s diskuzí. O slovo se hlásí tři řečníci. Myslím si, že zúčastnit se této debaty je určitě velmi zajímavé. Naším prvním eh, řečníkem je pan eh, Mark Engel z Lucemburska. Děkuji, pane předsedo, že jste mi dal slovo. E, jakožto e, předseda e, zahraničního výboru Lucemburského parlamentu mohu říci, že my jsme velmi malý parlament, máme pouze 64 poslanců, jsme jednokomorový parlament a já každý den připomínám svým 59 kolegům, že jsme také, že jsme národním parlamentem a že máme také evropskou dimenzi jakožto poslanci národního parlamentu. A vedle této evropské Evropské dimenze, o které dnes debatujeme, existuje také globální dimenze. A podle mě je e, zásadní připomínat našim kolegům, že i my jsme částí Bruselu. Nemůžeme říkat, že Brusel je někde daleko. I my jsme součástí Bruselu. To je poznámka, kterou jsem tady chtěl pronést. E, mě e, velice často mrzí, když slychám kolegy, jak přichází s návrhy, kdy neustále přeskoumáváme ve výboru subsidiaritu a tak dále a potom, když hlasujeme o směrnici, tak říkají, že o tom nikdy neslyšeli. Takže neustále musíme připomínat tuto dimenzi našim kolegům. A dále bych se chtěl vyjádřit k tomu, co řekl pan Wouters. E, pokud mu rozumím správně, tak řekl, že některá meziparlamentní fóra fungují také jako think tanky. A já to můžu potvrdit, já jsem velice aktivním účastníkem parlamentního shromáždění NATO, byl jsem tam před dvěma dny a právě toto eh, zhromáždění má velice dobře fungující generální sekretariát. A když tam jdu, tak to opravdu vnímám jako think tank, protože mi to dává příležitost, jakožto poslanec Národního parlamentu, přijít do styku s akademickým světem a s občanskou společností, s nevládními organizacemi. Což je pro mě jako politika velice důležité, že jak si se vytrhnu z každodenní parlamentní práce a přijdu do kontaktu s akademiky a s nezávislými organizacemi. A nakonec jenom takové eh, varování vzdělání pro nás všechny. Když získáte eh, více zkušeností v zahraničních záležitostech, tak vás čím dál více žádají, abyste zastupoval svůj parlament a my eh, ne, my nenarážíme neustále na stejné lidi na těch fórech. My eh, musíme rozdělit práci mezi kolegy, aby nazbírali co nejvíce zkušeností. Eh, to je eh, velice důležitý princip a já se snažím ho aplikovat i sám na sebe. Abychom rozprostřeli práci mezi všechny kolegy, aby všichni kolegové pocítili tu evropskou a globální dimenzi v naší každodenní práci vnitrostátního parlamentu. Děkuji. Srdečně děkuji. Děkuji především eh, za tu poslední upomínku na adresu nás všech. My v Evropském parlamentu se snažíme toto činit eh, také mít kontakt s odbornými výbory všude je zcela bez pochyb, že především Účast v Kosaku nám umožňuje eh, nové poznatky pro výbor zahraničních záležitostí, ale naše odpovědnost za legislativu, to znamená výbor pro rozpočet, eh, ekonomické výbory, právní výbor a tak dále, je to důležité i pro ně i příslušné výbory musí být zdůrazněny. Evropská politika je interní politika, nikoli zahraniční politika. Děkuji za toto upozornění. Někoho to také trošku eh, bolí, ale souvisí to také s jazykovými znalostmi eh, jde občas eh, Eh, o redukci na eh, kooperaci v zahraniční oblasti a tak eh, je vlastně ten sektor často vymezován. Děkuji a vítám paní Gomeš, která žádala o slovo, prosím. Yeah. Thank you. Um, I'm, I'm, I'm... Děkuji. Já Rozhodně se dokážu vcítit do pana profesora um, Volterse, když hovoří o určité únavně parlamentní únavě z parlamentních for. Rozhodně eh, parlamentní cestovní ruch tomuto prospívá, nám ne. My jsme neustále ve styku s občanskou společností. My zde hovoříme o tématech, která uh, Eh, hýbou našoj společností. Tady hovoříme o úloze Europarlamentu v globální vládě a správě. Jak můžeme se o tom bavit, aniž bychom se zároveň bavili o místě pro EU na Radě bezpečnosti? to přece musí nastat. Tam je to více než na čase v Rádě bezpečnosti, zejména v kontextu globální eh, vlády a zprávy. Naše vlády eh, toto téma nenakousnou. Je to na nás. Já jsem přesvědčena, že potřebujeme hovořit výraznějším hlasem a lépe propojit snahy Evropského parlamentu, národních parlamentů. Vidím, jak se to daří v těch meziparlamentních konferencích, na jejich půdě se pravidelně scházíme. Um, Připomínám si, že například to my jsme upozornili eh, kolegy z národních parlamentů, kteří si to neuvědomili, že tam musí eh, žádat eh, na úrovni svých států přeskum mise obraně bezpečnostní, které jsou často neefektivní. My se tady snažíme zorganizovat nějakou odpovědnost například do Středoafrické republiky. A proč? Protože ty finanční mechanismy pro mise CSDP spíše brání pohybu a tomu, aby se tam něco dělo, než aby to usnadňovali. Rovněž jsem pro eh, aktivnější účast Evropského parlamentu na těch mezipárodních eh, konferencích meziparlamentních. Tam můžeme žádat jak po ESVČ, aby se nám lépe spovídali z toho, co dělají, ale můžeme zkoušet žádat i radu. Můžeme používat koherentním a jasným způsobem eh, ty nástroje, které máme aby nám podali zprávu například o politice sousedství a tak dále. Jsme svědky toho, že nám to schází. Na to narážíme každodenně. Bylo tady pár pozitivních příkladů, kde se snažíme přispět například k tomu, jak na Ukrajině či eh, v Tunisu se vyvíjejí záležitosti, ale máme i negativní příklady, ať už v, Sýrii nebo v Libii. V Libii tam jde o tu nejistotu a rovněž scházela koordinace, ESVČ s námi nekoordinace, zanedbali a naopak eh, odmítli pokusy o koordinaci. Takže přestože všichni měli dobrou vůli a Libíci rozhodně měli zájem o tu pomoc, byla to katastrofa a je to naše vina. Merci. Uh, Mr. Carlos Costa Neves, Portugal. Carlos Costa Neves, Portugalsko. <coughs> Um mm, pane předsedo. Jsem velmi rád, že se mohu zúčastnit eh, tohoto zasedání, které eh, vedete. Já bych chtěl poděkovat eh, také všem řečníkům za zajímavé příspěvky. A s vámi společně bych chtěl toto odpoledne sledovat. Já jsem se zde setkal také s mou politickou skupinou, takže se sem rád eh, vracím. Jsem toho názoru, že tato konference je užitečná a probíhá ve správném okamžiku a že se nyní musíme postarat o to, aby čím dál tím více parlamentních schromáždění pracovalo mezinárodně v rámci eh, mnoha mezinárodních organizací, je jich stále více. Ale Evropský parlament a národní parlamenty by mohly více spolupracovat. Já podporuji tato parlamentní schromáždění a jsem toho názoru, že je to vždy určité obohacení, že se můžeme od sebe mnohé naučit, můžeme pracovat demokraticky. A co se týče Portugalska, Portugalska, tak eh, zde jsme již eh, velmi pokročili. Máme privilegované vztahy a myslím, že všichni by z toho mohli mít eh, užitek. Co se týče priorit našich národních opatření, Mohu hovořit za Národní parlament, vládu i Evropský parlament. Všude už jsem pracoval a byl zase zastoupení. Je tedy nezbytné doprovázet a kontrolovat to, co vláda dělá v mezinárodních organizacích, ale kromě toho bychom měli také kontrolovat to, co dělá naše vláda v různých orgánech rady ještě v této oblasti mnoho mezer. Mnoho se toho ještě musí udělat. Byli bychom rádi, kdyby vlády, ať již jsou pravicové nebo levicové, byly více kontrolovány svými parlamenty. Především v těch oblastech, kde se jedná o zahraniční politiku a vztahy s Evropskou unii. Ohledně naší spolupráce vždy myslíme samozřejmě na ideální spolupráci, prohloubenou spolupráci mezi národními parlamenty a Evropským parlamentem. A přitom ale prožíváme takovou fázi hledání lepších řešení. Eh, čím dál tím více zasedání tohoto druhu je před námi, ale ještě jsme nenalezli ten správný profil to, o čem hovoříme dnes, by mohl být určitý začátek. No, možná to není žádostivé dost, ale snad by to mohl být začátek. Z Evropského parlamentu by všichni vlastně mohli mít také takový mandát zastupovat Evropský parlament v mezinárodních orgánech. To by byl určitý pokrok a tak bychom také mohli předem znát postoj Evropského parlamentu, abychom věděli, zda s tím či o ním bude souhlasit. To by mohl být určitý první krok. Jistě není to příliš ambiciozní, ale každá cesta začíná pomalu. Já bych chtěl také vysvětlit, jak se dívám na parlamentní schromáždění OSN. Kolegyně Gomeš již řekla, že to je veliká výzva ohledně zastoupení EU v OSN. A to společně s národními reprezentanty. Já se však domnívám, že by tyto volby musely být přímé v OSN a to by byl jistě veliký krok. Možná, že v první fázi bychom mohli zřídit parlamentní schromáždění z národních poslanců. To by snad mohl být začátek na této cestě. Děkuji vám a také vítám vás zpět mezi nás. Dále se hlásí paní Gabriele Kretjufer. Mulțumesc, domnule președinte. Dragi colegi, eu sunt epistemolog de formare. Děkuji, pane předsedo, vážení eh, kolegové. Jsem eh, epis demiolog a jsem demokratka. Vím, že neexistuje žádné dobré řešení u špatně formulovaných eh, problémů a žádný občan nebude akceptovat špatné řešení jenom proto, že ho předložil parlament. Budeme-li vycházet z této situace, pak eh, musím říci, že musíme být velmi opatrní. Jde-li o vytvoření demokratického rámce, ve kterém chceme přenést odpovědnost orgánům, které nejsou vlastně demokratické a když se snažíme kontrolovat a být vždy informováni. Pokud chceme aby někdo nesl odpovědnost pak eh, to také znamená, že ho vlastně legitimujeme posléze. A ta legitimace to není jenom věc spojená s odpovědností eh, za to, co se dělá. Legitimace je spojena s mnohými eh, prvky. A myslím, že všichni jsme si vědomi toho, že musíme nést odpovědnost za některé politiky, které nejsou správné, které nemají správné cíle. Eh, mám na mysli například eh, naši politiku úspornosti. Eh, ta úsporná opatření, pokud ta nejsou akceptována, tak to eh, není proto, že neprošla eh, parlamenty, ale proto, že to nebylo správné pro některé země. Takže před námi je určitý problém. Proč bychom měli legitimizovat určité problémy, které nejsou dobré? Jde o to zvolit ten správný cíl pro naši společnost. Když toto bude akceptováno, tak si musíme uvědomit svou roli. Naši rol, naše role nebyla správná, e, protože jsme byli vyloučeni na evropské úrovni i na národní úrovni. Mnozí eh, řečníci nabízejí transparentnost, informovanost, debatování o určitých eh, tématech. To znamená, že fungujeme jako univerzita nebo management eh, za jiným účelem. Pokud jsme spokojeni s takovouto rolí, tak to musíme také tak pochopit a tuto roli plnit. A e, i členové parlamentu jsou lidé a lidé jistě hned nebudou mít větší důvěru v parlament. Důvěr je málo a to také ve spojení s evropským semestrem. Dlouho jsme o tom diskutovali, jakou roli bychom měli hrát, eh, co se týče rozpočtových úkolů. Když evropský semestr navrhuje, aby některá opatření byla aplikována a naše vlády toto akceptují slepě, tedy některé vlády to tak dělají, ne všechny, pak eh, na tom ztratí parlament, protože ztratí svou eh, hlavní funkci. Čili parlament je v tomto smyslu málo eh, silný. Děkuji vám. Thank you very much. Děkuji. Já teď požádám řečníky, aby odpověděli na položené otázky. Prosím, pane Moreiro. Já mám několik dalších poznámek, které jsem chtěl ještě dodat ke svému příspěvku. Za prvé, naším dnešním tématem nejsou vnitřní parlamentární záležitosti Evropské unie. Naším dnešním tématem je naše účast, tedy účast jak Evropského parlamentu, tak národních parlamentů za hranicemi Evropské unie tedy eh, na eh, globální scéně a eh, mnoho příspěvků, které tu dnes ráno i odpoledne zazněly, se tedy jaksi míjí cílem. A abych se držel velice striktně toho, o čem máme diskutovat, chtěl bych dodat dvě věci. V některých oblastech, kde, eh, je, eh, kde má Evropská unie sebedůvěru, například společná zahraniční a bezpečnostní politika, eh, nejsme žádným členem velké mezinárodní organizace, která by se zabývala věcmi, jako je OSN, NATO nebo Rada Evropy. My nejsme členem žádné z těchto organizací. To znamená, že pouze ti, kdo jsou členové těchto organizací, eh, tak samozřejmě máme pravidla Lisabonské smlouvy, eh, pokud jde o účast eh, v zahraničních věcech, ale členské státy jsou vázány pozicí Unie, pokud taková pozice existuje. To znamená, že delegáti členských států na mezinárodních fórech jsou delegáty Evropské unie protože jsou vázány společnou pozicí e, Evropské unie. A pokud jde o e, meziparlamentní organizace, e, tak tady jde o národní parlamenty a ne o Evropskou unii, protože tady se brání účasti parlamentů v této dimenzi globalizace. Ale pak existuje celá řada mezinárodních organizací, kde Evropská unie eh, není eh, jejich členem ani eh, její členské státy. Respekt, pak máme to například s Světovou obchodní organizaci. Nevím, pr- proč jsou členské státy stále ještě členem VTO, když jsou jinak zcela když jinak zcela podléhají politice Evropské unie, ale máme to například eh, FAO, Organizaci pro eh, potraviny a zemědělství, máme eh, Kyotský protokol a celou řadu organizací, jako je například energetická úmluva a další. Já tady mám seznam. No, nemá cenu eh, číst ho celý. A v těchto případech, jak Evropský parlament, tak národní parlamenty by mohly se účastnit jakéhokoliv meziparlamentního orgánu, eh, který by případně existoval v těchto organizacích a v těchto, pod, pod těmito úmluvami. A pak jsou tu eh, příklady, kde pouze Evropská unie je členem. To je například Světová celní unie. Tady pouze Evropská unie je členem této organizace a to tež by mělo platit i e, pro e, VTO ale to už bychom možná zacházeli příliš daleko. Takže v, v tomto případě pouze Evropský parlament e, má právo se účastnit meziparlamentních akcí, které by případně na této úrovni existovaly. Takže tady jsou dva problémy. Když jak Evropská unie, tak členské státy jsou eh, členy organizace a tudíž eh, Evropský parlament i národní parlamenty mají nárok eh, vyvíjet parlamentní eh, roli na globální scéně, tak bychom se měli sjednotit. Měli bychom vypracovat nějaká schémata, podle kterých bychom koordinovali naši účast eh, na těchto eh, meziparlamentních fórech pokud jsou členy pouze členské státy a Evropská unie ne, tak je samozřejmě plně na parlamentech členských států, aby koordinovali nějakým způsobem a e, mezi sebou e, vyjednávali. Evropský parlament se nemůže účastnit těchto organizací, protože Evropská unie e, do nich nepatří. A v případech, kde pouze EU je členem nějaké organizace, tak pouze Evropskému parlamentu přísluší, aby se účastnil meziparlamentních organizací. Takže zbývá nám ještě mnoho práce. A to nejen eh, ohledně otázky, jak eh, se máme účastnit a jak máme posilovat eh, parlamentní dimenzi mezinárodních institucí, ale také jak koordinovat sami sebe, Evropský parlament a národní parlamenty v případech, kdy obě tyto instituce mají nárok se účastnit případě eh, VTO, tak pokud jsou členské státy stále ještě členem VTO spolu s Evropskou unii, eh, tak tady to zvládáme velmi dobře, protože naše národní parlamenty jsou členy eh, IPU, a celé schromáždění potom je také člen VTO. A já chci říci, že dalším předsedou, spolupředsedou tohoto fóra je také Evropan a ten tedy je oba předsedové eh, řídícího eh, výboru eh, schromáždění VTO jsou evropští občané a europoslanci. Jsem to já a další kolega ze Švédska a e, já si e, myslím, že bychom měli e, využívat IPU, abychom zjednodušili a koordinovali naši účast, abychom zabránili fragmentaci což se tu velmi zdůrazňovalo. My riskujeme, že bude příliš mnoho interparlamentárních organizací, které budou velmi roztříštěné, bude příliš mnoho schůzí a e, já si myslím, že opravdu tedy hrozí nebezpečí, e, že se staneme jak e, kočovnými poslanci, budeme neustále někam cestovat a to potom se nebude občanům líbit. Takže uvědomujme si toto riziko. Děkuji, pane předsedo. Já nějak jsem to špatně pochopila. Já jsem to pochopila tak, že bychom měli hovořit o národních parlamentech a jak aktivněji by se měli zapojovat do evropských procesů a do globalizačních procesů. Tak jsem to pochopila já. Ale teď obávám se, že ta diskuze se stala velice odbornou. Takže já bych chtěla teď trochu to posunout jinam a říci, co je podle mě důležité. Podle mě je důležitý ten politický signál, který vyšleme občanům. A ten politický signál není, zdali my cestujeme moc, nebo zdali máme hodně orgánů, zdali se setkáváme v Tokiu nebo v Bruselu, zdali my budeme jednat zde v Evropském parlamentu nebo v rámci jiného uskupení. O to nejde. Já myslím, jsem si jistá, že nikdo eh, eh, kde, že nikdo třeba v kavárně v Řecku nediskutuje o eh, tomto. Zdali tedy parlament je aktivní nebo není, ale co občana zajímá? Zdali ta politická rozhodnutí která jsou důležitá pro budoucnost občana, zdali skutečně se ho přímo týkají. A proto si myslím, že Národní parlament by mohl zde sehrát důležitější roli. Jsem si jistá, že Evropský parlament eh, dělá výborné věci. Já to sleduji mm, z titulu různých funkcí jako členka našeho řeckého parlamentu a tak dále, ale mám pocit, že zde musí existovat nějaký mechanismus, který eh, dostane eh, ty rozhodovací struktury blíže občanům. Eh, a jak správně kdo řekl, nic již není žádné lokální téma, protože lokální témata se globalizující a globální témata v podstatě jsou zároveň lokálními. Ale musíme nalézt způsob, jak to dostat k občanovi, tak aby občan pochopil. A upřímně řečeno, tady mluvíme úplně jiným jazykem. tedy my v národních parlamentech a vy v Evropském parlamentu. Do určité míry to je asi normální, ale kontakt, který by mohl být přímější, to je to, co tady chybí. Komise eh, se zodpovídá našim vládám. Ano, parlament, ale se zodpovídá lidu, který ho zvolil. Takže je blíže lidu a potřebujeme tedy nějaký způsob, jak ty rozhodovací procesy, já teď tady nemám nějakou konkrétní myšlenku, ale co potřebujeme je ne více různých struktur a orgánů, ne, ale rozhodovat jinak. Národní politici musí sehrávat významnější rody a musí mít pocit, že se zapojují do rozhodování tak hm, to, toto řešení musíme nalézt ještě před evropskými volbami, jít do voleb alespoň s nějakými představami. Poněvadž tady je velká propast a euroskepse roste, globalizace je taky fakt a e, lidé vidí pouze negativní stránky globalizace, takže potřebujeme mít konkrétnější představy a já doufám, že než půjdeme do voleb, že budeme eh, připravenější a budeme schopni předložit takovéto konkrétnější představy, ale obávám se, a to je poslední věc, kterou bych chtěla říci, obávám se, že musíme nalézt nejprve společný jazyk. Tedy ne tak odborný. Omlouvám se, jestli to jestli používám špatná slova, méně byrokratický, méně technokratický a více politický, kterému lidé porozumí, pokud chceme jim vyslat tento signál. Děkuji. Very briefly body. Já vím, že se tady ty orgány množí, ano, to je pravda, ale ono je to těžké, protože když se založí, tak nikdo nemá odvahu je zrušit. To se stalo se západu Evropskou unii například, ano. To trvalo dlouho. A nakonec eh, to eh, převzala Evropská unie. Potom je ta otázka té eh, koherentnosti. A pan Moreira to také zmínil v orgánech, které již existují, tak eh, ti eh, poslanci buď jsou z národních parlamentů nebo z Evropského parlamentu. Evropský parlament by měl se snažit eh, jednat jako tedy Evropský sbor a hm, tak, abychom mohli tedy v OSN předávat společné poselství za celou Evropskou unii, unii a v některých případech, abychom mohli i jednat jako takový zprostředkovatel, protože jsou zde případy, kde existují rozdílné názory mezi třeba eh, parlamentním schromážením OBSE mm, eh, a tímto eh, parlamentem. Takže zde evropští členové parlamentního schromáždění by tam měli sehrávat konstruktivní roli. A teď naváže na paní Gomeš a na to, že parlamenty by měly odvážněji při, při předkládat své návrhy. Ano, ano, ono je to docela běžné v oblasti, ve které se angažuji. Já tedy bezpečnost a obrana, kde parlamenty navrhují spoustu věcí. A kdy ale to bereme vážně, i z pohledu realizovatelnosti. Takže tam ten proces s našimi vládami je velice interaktivní. Děkuji. Thank you very much. If I may, I'd like to... Děkuji. Já, pokud dovolíte, tak bych rád vypíchl takový fundamentální problém, eh, který částečně nakousl pan Morajra. Hovoříme o unijních nebo v parlamentech zemí EU v globální vládě a správě, ale problém spočívá v tom, že ta globální vláda zpráva stále ještě je taková vestválská, Spočívá na suverenitě eh, členských států, což znamená, že EU je řádným členem pouze velice omezeného počtu organizací. Zmínili jste příklad VTO, FAO, Eh, kodex alimentarius, je tam řada různých smluv, ale máme velice důležité mezinárodní organizace, kde členy nejsme. Znamená to, že Evropský parlament a národní parlamenty by se neměly sjednotit? Ne, právě naopak. Mělo by zde docházet k mnohem užší spolupráci mezi národními parlamenty s parlamentem evropským, abychom se zbavili toho neblahého minulého eh, dědictví, tedy z minulosti. Máme v Lisabonské smlouvě zakotveno eh, to, že EU může se stát plnoprávným členem i ve stávajících mezinárodních organizacích. Například, že to, že EU ani státy eurozóny jsou ničím v IMF, to je skandál. Jsme ničím v Radě bezpečnosti a je to zároveň téma tabuizované. Já vás vybízím, abyste se podívali na eh, prohlášení 13 a 14 u Lizabonské smlouvy, kde se o tom hovoří, že eh, by to eh, nemělo tedy být eh, vliv na členství v Radě bezpečnosti a e, to jsou problémy, kde musíme i začít u sebe, že máme ten problém i ve vlastních smlouvách. Ale chceme-li hájit a zároveň prosazovat e, evropské hodnoty, politické e, varianty, scénáře, které zde vypracováváme, ať už na národní nebo na mezinárodní úrovni, chceme-li prosazovat evropské aky, potřebujeme evropský hlas, evropskou reprezentaci v Světové zdravotnické organizace, ve Světové národní organizaci, ve Světové organizaci práce a bohužel EU není ničím víc než pokorným pozorovatelem, které tam sedí mezi občanskými a nevládními organizacemi a nesmí nic říkat. Uvědomme si, že o hodně přicházíme tím, že se nesmíme ozvat, že nemůžeme prosazovat své hodnoty v těchto oficiálních fórech. Děkuji. Was gibt es für ein schöneres e, Jaké krásnější závěrečné slovo zde máme. Já si myslím, že jsme se dotkli mnoha zajímavých témat v tomto bloku a nyní předám slovo e, místo předsedovi Martinezovi na druhou část dnešní odpolední schůze. Moc krát vám děkuji za diskuzi.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 Bueno, queridas colegas y queridos colegas. Vážení kolegové, navrhuji, abychom eh, pokračovali s posledním eh, blokem dnešní konference. Já jsem eh, pozorně poslouchal všechny příspěvky do debaty a musím říci, že je velice těžké se k ním nevyjádřit, takže eh, pokud, eh, má, pokud zbyde čas, tak eh, to možná udělám na konci schůze. Nicméně teď máme program a jasné pokyny, takže já se jich budu držet a přesuneme se, jak už jsem říkal, k poslednímu bloku, během kterého se dozvíme více o různých iniciativách a organizacích, které existují a které o, nutně všichni neznáme nebo s nimi nejsme obeznámeni. Vyslechneme si o strukturách a iniciativách, které vznikly v občanské společnosti. To je téma, která nás zajímá. A také budeme zkoumat různé formy e, účasti v těchto e, orgánech. Formy účasti, které by byly e, uspokojivější než ty, které máme dnes a které fungují už několik desetiletí. Máme tu e, účastníky panelu. Nejprve má dobrá přítelkyně Silvana Koch-Merin, e, poslankyně Evropského parlamentu a e, kromě toho také dlouholetá místopředsedkyně parlamentu a mně je potěšením s ní spolupracovat v předsednictvu parlamentu. Kromě toho je paní Kochmerin organizátorkou velice zajímavé iniciativy a sice Globální fórum ženy v parlamentech. z čehož mám e, velikou radost, protože e, i já se velmi zasazuji o toto téma, snažím se využívat svého vlivu na úrovni parlamentního předsednictva, abychom e, zajistili Eh, velkou eh, účast pro tuto eh, konferenci. Ta se konala v listopadu loňského roku a zúčastnilo se přes 500 lidí. Silvana k nám tedy promluví a její řeč bude velice zajímavá jako vždy, takže ji pozorně poslouchejme. Následovat bude pan Arno Leroy, člen francouzského národního schromáždění, tedy skoro můj krajan, skoro čirou náhodou je také poslancem za francouzské občany sídlící ve Španělsku a v Portugalsku. A kromě toho je pan Leroy také sekretářem a místopředsedou eh, Globe Europe. Což je eh, globální organizace legislátorů, zákonodárců. Zabývá se záležitostmi ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje. Pak tady máme pana Aleona Destaše, poslance Bruselsk, parlamentu hlavního města Brusel a příslušníkem známé organizace um, Global Action. Jste stále ještě velice aktivní v té organizaci. Potom tady máme Jo Leinena, který je členem Evropského parlamentu, který má velice dlouhý životopis. On byl předsedou nejrůznějších výborů, které jsou zásadní pro život našeho parlamentu, ale také eh, v každém případě je i spolupředseda eh, kampaně pro eh, parlamentní schromáždění OSN. Já vyzvu každého z řečníků, aby prezentoval E, e, e, co dělá, a to stručně, protože jste pochopili, že v 17.30 musíme skončit nutně a někteří řečníci i dokonce musí již 17.15, takže odejít. Takže prosím, velice obezřetně přistupujte k času, který máte a zaprvé dám slovo tedy prvním členovi, člence panelu. Děkuji, Migali. Děkuji za přivítání, laskavé přivítání v panelu. Ano, chtěla bych hovořit o eh, Women in Parliaments Global Forum, tedy globální fórum ženy v parlamentech. Chci poděkovat vám všem za podporu, které se nám dostalo od samého počátku, od prvního dne jste nás podporovali a i jste krom, jako podle IPU asi 9 tisíc eh, poslankyň po celém světě tedy, takže to je dost nízké číslo. Když se na to podíváte blíže, tak je to není ani 20%. And this is in quite harsh contrast. A takže to je tvrdý kontrast, když to srovnáme s populací, eh, kterou představují zas, eh, vůbec poslanci, takže pouze málo jich je, jsou poměrně ženy. Podívejme se, podívejme se, jaké sítě existují pro ženy eh, eh, z parlamentu a jak tedy eh, mohou tedy hovořit o jiných tématech než o těch klasických genderových a jak tedy v podstatě se dostat ke všem poslankyním a nejenom k těm, které z věci samotné mají zájem o této témata kvůli členství v určitých výborech. Ano, chceme vysvětlovat všem, že je to v zájmu všech, tedy poslankyň, členkám všech parlamentů, aby mezi sebou diskutovali. V listopadu, na konci listopadu minulého roku se konala první konference a skutečně to, co jsme viděli, bylo velice překvapivé. Více než 500 účastnic eh, ze, eh, ze, 160, ze 106 různých zemí dovedete si asi představit hm, tu kulturní různorodost a ty pozitivní diskuze a nadšení, se které jsme diskutovali a vlastně první den hm, tedy pořád ještě všichni seděli podle delegací, národních delegací, podle, a potom už eh, se všechny promíchali a oslovovali se sestro. Takže vidíte, jak velice emotivní ta debata byla, protože když jste v menšině, což platí pro ženy ve všech parlamentech, tak je to velice zajímavé potom eh, se setkávat s kolegyněmi. Rovněž také bylo zajímavé vidět, že i když jsme tam měli ženy političky z nejrůznějších politických rodin, z nejrůznějších politických eh, myšlenkových proudů, eh, měli jsme tam ty, které byly přímo zvoleny, ty, které byly jmenovány, například eh, v, Saudské Arábie. Měli jsme tady ženy ze zemí, kde v podstatě mm, se svobodné volby konaly teprve nedávno, potom se měly ty staré demokracie také zastoupené. Co bylo zajímavé, bylo to společné téma, které Michelle Bachelet dobře schrnula, to je tedy eh, bývalá, eh, tedy nyní prezidentka Chile, ona řekla, když jedna žena je lídrem, tak to změní jí a když je mnoho žen lídry, tak to změní celou společnost. My tedy jsme se nezaměřili na klasická genderová témata. Snažili jsme se hovořit o nejrůznějších aspektech a nevylučovali jsme ani muže z toho. Vždycky jsme tam měli i muže řečníky, i řečníky jsme měli v plénu muže A takže teď se to bude konat pravidelně, pravidelně se budou konat tyto globální konference, potom regionální konference a také i e, budeme e, mít studie, které budou doplňovat e, vynikající práci IPU. A já myslím, že to je velice cené pro nás, pro všechny, když e, se dáme dohromady. My tedy e, zvolené zástupkyně poslankyně do doby, kdy se změní naše situace, když přestaneme být menšinou a budeme eh, mainstreamově, mainstreamově zastoupeny alespoň v 50%. Takže děkuji a doufám, že to bylo dostatečně krátké. Děkuji, děkuji Silvano, děkuji také i za Eh, velice hospodárný přístup k času. A nyní dáme slovo panu Leroy, který nám představí svoji mm, organizaci The Global Legislators. Máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Dovolte, abych vám nejdříve poděkoval za pozvání na toto setkání, abych tedy představil eh, GLOB a abych eh, také zastoupil Národní schromáždění Francie. Eh, ještě úvodem bych chtěl zareagovat na to, co říkal předřečník pan Legrek. Jde o politickou zprávu. A jak víte, Francie přijala nedávno usnesení ohledně meziparlamentní spolupráce v rámci Lisabonské smlouvy. Někdy se cítíme osamoceni v, té, v tomto boji. Jistě víte, že za nedlouho bude probíhat mnoho evropských voleb a myslím si, že bychom se měli podívat eh, na metody spolupráce mezi národními parlamenty a Evropským parlamentem. Já jsem v našem národním schromáždění ve výboru pro evropské záležitosti a ještě předtím, než jsem začal pracovat zde. Eh, takže eh, myslíme, že máme hlavně problém v tom tempu politických otázek. Když v Národním schromáždění dostaneme informace o návrzích eh, nařízení, tak už jsme vlastně velmi pozdě v tom legislativním procesu. A proto, abychom mohli něco zlepšit, je nutné pracovat ve stejném rytmu. Eh, jinak eh, tedy občané, kteří eh, jsou tím velmi dotčeni, budou se píš tedy ohroženi touto, tímto nedostatkem ve spolupráci. Naše projekty GLOB mají jeden cíl a sice soustředíme se na eh, biodiverzitu, klimatické problémy a faunu. Eh, jsme zastoupeni ve více jak 100 zemích na základě eh, národních parlamentů. Jde často o soukromé iniciativy, tak tomu bylo také ve Francii na začátku období od roku 2012. Chceme pracovat na těchto ekologických tématech intenzivněji. Máme také regionální zastoupení a já jsem zde jako místo předseda eh, evropské eh, části a snažíme se vytvářet výměné platformy eh, tak, abychom si mohli vyměňovat ony osvědčené postupy, jak se to dělá na evropské úrovni a abychom také Eh, si dokázali vyměnit informace i přes evropské hranice. V Číně jsme se například setkali také se zástupci eh, po eh, politických změnách a snažili jsme se tam prezentovat naše úkoly a, a i my tak máme možnost eh, získat určité eh, národní zkušenosti. Bylo to velmi zajímavé v Číně. My jsme v té době eh, pracovali o, na backloadingu systému ETS a seznámili jsme se s tím, co Číňané dělají a jak se poučili z našich eh, chyb. To znamená, že my můžeme takto debatovat se zástupci nejrůznějších parlamentů. Eh, chtěl bych je zdůraznit to, že jde o společné ideje, společné eh, statky, když někdy se vystupuje dost dogmaticky, třeba v oblasti klimatických změn. My ve Francii již eh, na tom eh, pracujeme, aby nedošlo k tak velkým eh, problémům. A to především na úrovni parlamentu. Naše iniciativy jsou však mezivládní. Byl jsem v Kataru, byl jsem v Jižní Africe a podobně, takže zde se vedly především eh, technické debaty, nikoliv politické, eh, o těch dopadech, ke kterým dochází. A my v parlamentech bychom měli dokázat vyjádřit určité obavy eh, Eh, nyní máme za sebou asi dva měsíce silných eh, bouří eh, v Evropě, což je také jistě projev klimatických změn a přitom se to neprojevilo na politické úrovni. Já jsem byl v oblasti Gironde, kde jsme ztratili asi 6 metrů pláží. Eh, viděli jsme, že obyvatelé, kteří byli chráněni eh, Dunami, eh, najednou jsou ohroženi, protože moře s jim již vstupuje do zahrad. Jsou to klimatické změny, které již působí na občany přímo, jak tomu ještě nikdy nebylo. Novinkou je také to, že socialist jste eh, byli poněkud zdrženliví v těchto otázkách a my eh, musíme eh, odpovídat na tu potřebu informací ze strany občanů. Snažíme tedy toto učinit a zareagovat tak především na obavy občanů. Chtěl jsem s vámi sdílet dovolte, abych eh, vám představil naši organizaci eh, GOLOB. My v březnu zorganizujeme parlamentní zasedání a jste srdečně vítáni. Eh, bylo to velmi úspěšné v Riu a doufáme, že se nám to podaří také udělat v roce 2015 v Paříži. Čili vás rád uvítáme na konferenci v Paříži v roce 2015. Děkuji a nyní dáme slovo slovo eh, panu Desteše, který je z Global Action a já doufám, že zcela pečlivě přistoupíte k času, který máte dispozici. Ano, ano, dobře, já se tak o to postarám, když to neuděláte vy, budu hlídat časem, hm, S velkým počešením. Děkuji, děkuji, děkuji za vaše pozvání. Jsem velice rád, že vám mohu zde, zde představit aktivitu Parliamentarians for Global Action, což je združení, které je aktivní ve 139 parlamentech na celém světě, má více než tisíce členů a v zásadě je aktivní především v oblasti lidských práv a právního státu. Je to docela stará organizace, která byla vytvořena proto, aby bojovala proti šíření jaderných zbraní, podporovala zákaz jaderných eh, zkoušek a poté eh, podporovala eh, smlouvu o zákazu šíření jaderných zbraní. A dnes jsme aktivní samozřejmě i v jiných oblastech, kromě těchto. A v, především velice často naše aktivity i jdou ruku v ruce s těmi evropskými. Především podporujeme iniciativu Evropské unie uvalit moratorium na trest smrti, eh, uvalit toto moratorium ve valné schromáždění OSN v roce 2014. Jak to děláme? Zaměřujeme se na některé konkrétní zemi, tento Sierra Leona, Jan, Jamaika, Surinam, Ghana a Senegal, to jsou země pro tento rok. A snažíme se, aby tyto země, které do posud neodhlasovaly moratorium, tak aby tyto země přijeli do New Yorku s jasnou pozicí svých vlád, inspirovaných hlasováním ve svých parlamentech a aby byly nuceny odhlasovat moratorium. Velice často jsou to země, které říkají, třeba Senegal, říkají oficiálně, že jsou pro zrušení trestu smrti, ale nikdy ještě konkrétně nehlasovali v New Yorku pro toto moratorium, takže my se snažíme, aby vlády drželi slovo. Dále, největší úspěch naší organizace Eh, tedy Parliamentarians for Global Action, byla kampaň na podporu římské smlouvy, tedy ratifikace římské smlouvy a podpora Evropského mezinárodního, pardon, mezinárodního trestního soudu. Dnes eh, eh, římskou smlouvu ratifikovalo 122 států a již 15 let apelujeme na ratifikaci a již 37 tedy ratifikovalo a díky nám. Je to evidentní mezinárodní trestní soud podporuje většina států nyní, ale to vůbec nebylo zřejmé před 15 či 20 lety. Třeba náš portugalský kolega, který tady sedí, pan Margarias, tak spolu s ním v Lisabonu jsme zorganizovali eh, první eh, konferenci portugalsky hovořících zemí. A i tam přijela Brazílie, eh, vedoucí lídr většiny i menšiny přijeli a do Lisabonu a z Lisabonu se vrátili s tím, že souhlasili s ratifikací. I Brazílie tedy ratifikovala ten římský statut. A e, když ratifikovala Brazílie, tak bylo snaží i přesvědčit jiné země Latinské Ameriky. Hodně jsme pracovali na Chile. Chile po dlouhou dobu bylo laxní k tomuto kvůli své historii, Pinochetovi historii. Ale my jsme tedy tam přizali e, poslance z Argentiny, z Brazílie, z Paraguaje a využili jsme kolegy z okolních zemí a přesvědčili jsme Chile, aby ratifikovalo. A také to zafungovalo. Asi víte, že první dva kontinenty, které ratifikovaly, byla Evropa, samozřejmě potom Jižní Amerika, Azie, tam má sklus. A potom zde máme i v Japonsku, eh, tam eh, je naše skupina, která, národní skupina, která přesvědčila vládu k ratifikaci také a okamžikem, kdy Japonsko ratifikovalo, tak to odblokovalo celý ten proces ratifikací v Asii. Rovněž někdy také, pokud vám říkám ty příklady, tak vám chci ukázat, že se snažíme působit konkrétně a prakticky. A mm, máme i konkrétní průkazné výsledky. Povšimli jsme si, že celá řada malých zemí neratifikovala. Takový příklad komory. No komory, asi tam zrovna na tom není velký zájem. My jsme vzali jednoho poslance z komor, on souhlasil a napsali jsme pro něj zákon, On ho představil, předložil v parlamentu, tam nebyly námitky a komory ratifikovaly. Takže to jsme udělali s dalšími malými zeměmi a to umožnilo vlastně překročit tu hranici 100 ratifikací. Je to symbolická hranice více než polovina států, které již ratifikovaly tedy římskou, římský statut. A teď Mezinárodní trestní soud, abych to skončil. Tak o co teď jde v Africe? Víte, že s tím, jak byl obviněn Bashir a Kenyatta, dva šéfové vlád, a tím, že e, e, za podpory jejich e, kolegů z Afriky, tak nyní v podstatě již tedy je ohrožen tedy eh, Mezinárodní trestní soud, protože tam je takový odpor spolupracovat se soudem, protože kdybychom přišli o podporu Afriky, tak to bychom přišli o univerzální charakter soudu. A my se tedy snažíme s malými prostředky vlastně kompenzovat tento vliv těchto šéfů vlád a snažíme se Eh, přesvědčit naši skupinu kolegů par, eh, z parlamentu z Afriky, jejich asi 500, aby tedy přesvědčovali své eh, šéfy, šéfy vlád. Víte, že v Africe to není snadné, protože často to jsou velice silné autoritativní prezidentské režimy, kde <clears throat> poslanci zrovna nemají velkou roli, ale doufáme, že takto díky parlamentům najdeme jinou cestu směrem do Afriky, než e, jsou ty rezoluce e, šéfů vlád e, v Africe, kteří jsou proti trestnímu soudu. Také jsme aktivní se ratifikací smlouvy o obchodování se zbraněmi, která byla ratifikována v New Yorku tento rok, pardon, v létě minulého roku. A potom je to, my se snažíme tedy, aby potom státy přijali národní předpisy, kterými se budou provádět ustanovení této smlouvy. Závěrem, pane předsedo, něco ke Středoafrické republice. Dnes jsme velice, velice zneklidněni, když vidíme, co se tam děje. Víte, že po dlouhé měsíce vlastně tam Eh, vojska z, z okolních zemí, často pod nadvládou muzulmanů, kteří zabíjeli křesťany, teď, jsou to na, teď je to naopak, zase křesťani zabíjejí muslimy, eh, to jsou velké genocidy, třeba, ke kterým dochází válečné zločiny, které dochází ve Středoafrické republice, etnické čistky a tak dále, genocidy. Já bych chtěl tedy vás vyzvat, abyste vyvíjeli nátlak, aby usnesení, které bylo odhlasováno v lednu, Radou bezpečnosti OSN eh, v rámci kapitoly 7, která povoluje využití síly, tak abychom díky tomu té rezoluci mm, byli více eh, zastoupeni ve Středoafrické republice. Víte, že nyní mm, je tam pouze vaše země, eh, pane poslanče, ano. Máte sice logistickou podporu e, e, Belgie i Švédsko a Estonsko se a zavázali, že s tím něco udělají ale pokud opět ve střední Africe zažijeme to, co jsme zažili ve Rwandě eh, eh, eh, v roce 2004, tak to bude velké selhání mezinárodního společenství. Proto bych chtěl, aby všichni použili veškeré prostředky, abychom se vyhnuli případné genocidě ve Středoafrické republice. Děkuji. Děkuji, ale ne. A skončíme panel tím, že vystoupí pan Jo Leinen, který Eh, hodně aktivní v rámci OSN a bude hovořit z této pozice. A i vy jste byl předseda výboru pro ústavní záležitosti a také předseda výboru pro životní prostředí v Evropském parlamentu, tedy vy jste jedním z veteránů Evropského parlamentu a vy velice dobře parlament znáte a víte, že parlament eh, je motorem důležitých iniciativ které se dotýkají eh, každodenního života našich spoluobčanů. Máte slovo. Děkuji srdečně Migueli za tuto možnost představit kampaň za parlamentní schromáždění v OSN. Skutečně již dlouhá léta jsem uh, činný pro globální demokracie, eh, pro eh, globální eh, aktivity a v 90. letech jsem byl také ve velké koalici za Mezinárodní trestní soud. Celý den jsme dnes diskutovali o otázce globální eh, řádné zprávy a správné kontroly. Eh, na mnoha místech eh, světa se žádá parlamentní schromáždění v rámci OSN. Od roku 2007 nejrůznější organizace a osoby se spojily k výzvě za založení UNPA, čili parlamentní schromáždění OSN. Před Vánoci jsem společně s eh, zástupci OSN v EU získat 3000 podpisů poslanců. 3500 poslanců celého světa se podepsali. Jsou to osobnosti nositelé eh, Nobelovy ceny eh, vysocí zástupci Spojených národů, kteří říkají, že ano, vedle vlád potřebujeme také parlamenty. Dále jsme také slyšeli, že IPU již několik let má status pozorovatele, což je obrovský pokrok a všichni, kteří na tom pracovali, potřebují náš dík. Parlamenty 60 let po existenci OSN eh, konečně dorazily do New Yorku, čili jako parlamenty světa tam již jsme. Ovšem jsme stále v roli pozorovatelů a já se domnívám, že eh, volené parlamenty nemohou nikdy být spokojeny, že stojí na stejné úrovni jako Amnesty International, Greenpeace nebo eh, podobné organizace. My jsme zástupci občanů a na základě zahutnění globalizace a také spojených eh, problémů a také na základě toho, že rozhodnutí je mnoho, je zapotřebí demokratické kontroly. Generální schromáždění je hlavní orgán OSN, ale OSN má dle článku 22 také jiné vedlejší orgány. Takže by jistě nebylo zase tak obtížné se rozhodnout, že bude založen sekundární orgán v rámci systému OSN ve smyslu parlamentního schromáždění posledních letech eh, od této výzvy jsme získali podporu ze strany Evropského parlamentu. To bylo usnesení pléna. Dále parlamentní schromáždění Rady Evropy rovněž. Africký parlament má takovéto usnesení a také latinskoamerický eh, parlament a také 250 poslanců Luxemburg z Indie a další latinskoamerické parlamenty se rovněž vyslovily za takovýto postup. Když se na to podíváme přesně, tak eh, myslím, že krok IPU byl skvělý začátek, který je nutné podpořit, ale to není konec všeho. Další krok by měl následovat, aby buď IPU se stalo tímto orgánem, eh, muselo by se změnit ze, ze skupení parlamentů v orgán OSN, což celá jistě musí být prodiskutováno. Zdá se mi to být obtížné. Pokud by se to nestalo, tak bychom měli také myslet na vytvoření orgánů OSN ze zástupců parlamentů celého světa. Dle článku 22 by bylo možné toto prosadit bez změn stanov eh, OSN. Nebyl by to eh, žádný orgán, který by limitoval ostatní, mohl by dále pracovat generální tajemník i valné schromáždění a podobně. Čili toto parlamentní schromáždění by bylo konzultativní, tak jak to máme také v Radě Evropy, tak jak začal také tento Evropský parlament. Eh, tehdy jsme byli poradním sborem. Výhody jsou zcela jasné. Když se schromáždí poslanci parlamentu celého světa, pak by problémy celého světa byly diskutovány zcela jinak, bylo by to parlamentní a ne tolik diplomatické. Dále by mohli také klást otázky generálnímu tajemníkovi nebo dalším odpovědným subjektům. Na základě reakcí, odpovědí by bylo možné vysvětlit les, které problémy je možné zorganizovat eh, konzultace a vypracovávat eh, doporučení. Mohli by také v pokročilém stádiu se dívat na to, jak se využívají prostředky OSN, zda to je podle dobrého vědomí a svědomí a bez podvodů. Takže, abych to řekl krátce, eh, ty nápady jsou dost propracované a víme, že takovéto parlamentní schromáždění nemůže být tak velké jako čínský národní kongres. Muselo by to být schromáždění čítající takových 700 až 900 zástupců. Každá země by tam měla dva zástupce, takže i opozice eh, v národních parlamentech by byla zastoupena. Otázkou je, Eh, jak postupovat se zeměmi, kde jsou diktatury. Já jsem také eh, členem zastoupení AKT a vím, že tam máme země, které nemají volně, svobodně volené poslance, ale přesto jsou také zastoupení v těchto zemích. Takže takovýto orgán by eh, zlepšil demokratizaci na celém světě. Právě bylo řečeno, jak eh, vypadá Mezinárodní trestní dvůr, jak se to vyvíjelo od 70. let. Tenkrát to byla jenom iluze a tak to bylo také odsuzováno ale během několika let byly vypracovány stanovy tohoto orgánu a to by mohl udělat také UNPA, tedy přijmout určité stanovy za pár let. Já doufám, že tato konference a mnohé podobné, které budou následovat, možná koncem tohoto desetiletí budeme schopni v rámci velké reformy OSN za tímto účelem udělat veliký krok kupředu, tak abychom globální řádnou zprávu mohli v následujícím století propojit také s globální demokracií. Děkuji. Joe. Eh, mm, ano, nyní přejdeme k řečníkům, kteří eh, požádali o slovo, jejich málo. A Samozřejmě to tady šlo především o to eh, dostat informace a ty eh, určitě se k nám dostali velice správně a ještě jde o to, abychom je v příštích hodinách strávili nějak. A také i zde máme několik kolegů, kteří dokonce i odešli, odjeli, ale nejprve dáme slovo paní senátorce Gabriela Krecu z Rumunska, která kromě toho je naše bývalá kolegyně z parlamentu a Eh, naše milá přítelkyně. Tak, Gabi, máš slovo. Děkuji, Migeli. Eh, sau eh, repetat na často sale de dimineață. Máme zde neustále na jazyku heslo Uvažuj globálně, působ lokálně. Nemělo by zůstat pouze u tohoto hesla. Měli bychom vše přetavit v činy. Ono je opravdu fakt, že se už nějakou dobu na globální úrovni scházíme, že máme tato zasedání jako to nynější. Zároveň bychom však měli vše uvádět v život u sebe doma, tedy lokálně. Parlamentární orgán OSN by mohl být dobrý nápad, ale bojím se, že nebude účinný, dokud se nereformují politické strany, politická uskupení a i politické postoje, dokud se tedy postoje nezmění, dokud nebudeme schopni provozovat a dělat politiku jinak, nově. V EU mám navíc dojem, že máme i určité praktické limity, že jsme vlastně blokováni určitým formátem politické diskuse. Na parlamentní zhromáždění žen v říjnu, kde jsem byla přítomná, byly ty ženy, které se okázaly takovou eh, lokomotivou, takovým vůdčím prvkem toho zhromáždění, všechny mimo pocházeli z jiných zemí než evropských. pokud budeme mít určitá stanovená poměrně rigidní fóra, která budou navázána na vlády, tak samozřejmě, že nám pomůžou, zejména v udržování kontaktu s jinými částmi světa. Ale mám pochyby, zda povedou k opravdovému růstu našich vlivů. Konec konců přece se eh, problém vždy objevuje těsně před závazným rozhodnutím. A tady musíme zkoumat eh, a revidovat vztahy mezi národními parlamenty a vládami. Často národní parlamenty jsou v podstatě takovými otroky vlád a často i národní vlády jsou vyšachovány mezinárodními nadnárodními společnostmi. Musíme tedy začít vše koncipovat od začátku. Potřebujeme demokratické instituce na té nejnižší úrovni a pak musíme logicky postupovat směrem nahoru. Pokud se budeme snažit vytvářet nové zastřešující organizace, tak ty budou vnímány jako něco, co favorizuje, co dává přednost i legitimním rozhodnutím. E, děkuji, Gabi, a nyní dáme slovo kolegovi Kalničovi z Lotyšska. Ano, děkuji. Já chci poděkovat všem řečníkům. Ano. A především role žen. Zde musím říci, že my máme ženu, mm, prezidentku, předsedkyně parlamentu také, máme teď první premiérku, takže Lotyšsko je success story a my uznáváme tedy čím dál více roli žen v zemi. Ale ještě Kdybych chtěl něco e, zmínit, mladí lidé. Jedna z priorit Evropské unie je bojovat proti nezaměstnanosti mladých. A také víme, že většina demokrací, de, pardon, demonstrací eh, v severní Africe je právě kvůli tomu, že tam je hodně mladých nezaměstnaných do věku 30 let a Evropa navíc stárne demograficky, takže situace u nás je opačná. Moje otázka je tedy, co bychom mohli udělat, abychom více angažovali do toho procesu mladé lidi. A já vím, že když se podíváme třeba na účast ve volbách evropských či jiných, tak eh, mladé lidi to nezajímá. Pro ně se to jeví jako něco vzdáleného. Všichni uznáváme, že je důležité investovat do mládeže, zapojovat ty mládež, připravovat ji, vychovávat ale důležité je připravit. Ano, připravit je, protože ať vytvoříme režim globální zprávy jakýkoliv, tak oni ho po nás zdědí a buď ho budou muset takto provozovat, anebo opravit. Děkuji, pane Kaldinci. A již nemáme žádnou další žádost o slovo, takže požádám eh, kolegy teď, aby zareagovali. Ano, mm, mm, mm, takže aby zareagovali i na to, co eh, Eh, slyšeli nejenom ze sálu, z pléna, ale i od ostatních členů panelu a mm, takže půjdeme eh, takže eh, v podstatě půjdeme obráceným pořadím, to znamená, že dáme slovo kolegovi Lajnenovi, aby zareagoval mm, bez toho, aniž by to příliš dlouho protahoval zase. Můžeš teda hovořit dlouze, ale ne zase do nekonečna. Gabriela hat... Eh, ano, Gabriela eh, se zmínila o tom problému na evropské úrovni a teď eh, diskutujeme na globální úrovni. A hm, pokud bychom měli tedy poslance parlamentu globální, na globální úrovni, jak by to mohlo fungovat, jaké by bylo také tedy zpětné přenášení domu. Takže parlamentní schromáždění na úrovni OSN, to by mělo tu výhodu, že parlamenty prostě pracují jinak než diplomati. Hovoří jasněji, přímněji, formulují problémy a také navrhují řešení. Proto si domnívám, že celosvětově by se seskupily politické směry. Eh, tak jako to máme ve všech parlamentech, měl bychom progresivní, konzervativní a svět by měl tedy určitý politický eh, eh, image. To by mohlo být také politicky zajímavé a média by mohla také o tom psát domů, ale tam, kde eh, demokratická kultura neexistuje nebo je nakřáplá, tak eh, tam by důvěra v mezinárodní orgány eh, nebyla tak velká. Ale někdy je to také obráceně. V těch anketách někdy mezinárodní organizace mají větší kredibilitu než národní, ale to je rozdílné. Děkuji, jo. Nyní dáme slovo panu Alenovi Destekšovi. Děkuji. Já bych chtěl naší rumunské kolegyni říci, že s ní souhlasím. Výzvou je dívat se globálně a reagovat lokálně, ale není to jednoduché. Každá země je jiná Eh, mám tady dva příklady. My všichni jsme přesvědčeni o tom, že je nutné eh, zrušit trest smrti, ale když se podíváme na poslance eh, z Konga, eh, tak vidím, že je to obtížné, protože mnozí jsou eh, přesvědčeni o tom, že to je dobré. Je to práce pomalá. A nezapomeňme, že poslanci parlamentu nemohou být eh, odpojeni od své vlastní populace. Někdy je ideální toto cítit, ale potom je nutné vypracovat se, dopracovat se k určité vizi ale je nutné reagovat na názory doma. Mnozí kolegové také hovořili o e, trestním e, soudu. E, celá Latinská Amerika ratifikovala Mezinárodní trestní soud, kromě některých karibských zemí a také Salvador a Nicaragua. Jsou to malé země, všichni ostatní to ratifikovali, ale výzvou je toto lokálně prosadit. A když ty obavy na lokální úrovni jsou velké, tak je to obtížná věc. Myslím s mládeží, že eh, máte pravdu, je to skutečně obtížné, že mladí lidé eh, nejsou tolik zastoupení, je tomu tak eh, i ve Francii, v Německu a v Belgii. Eh, já se domnívám, že eh, v Ruandě je nejvíce žen v parlamentu, ale částečně je to dáno tím, že velká část eh, parlamentu je volena celým obyvatelstvem, ale jsou zde také kvóty pro akademiky, ženy, tělesně postižené a také mladé. To znamená, že takto se navýšila eh, reprezentace také žen. Eh, ale co se týče mladých, eh, tady musíme udělat lecos. Děkuji. A nyní dostane slovo pan Arno Leroy. Děkuji, Migali. Já úvodu jsem řekl také, že já eh, eh, tedy jak si trvám na určitých aktech parlamentní parlamentní eh, demokracie a je třeba si ale také uvědomit, proč jsme tady dnes se sešli i kvůli tedy tomu, že je zde krize zastupitelské demokracie, což platí pro Francii, pro Belgii, pro další. Já jsem takový zvláštní poslanec, já zastupuji francouze, kteří žijí mimo eh, eh, Francii hm, kteří tedy jaksi jsou v praxi proti Evrop, pro, e-, pardon, pro evropské eh, E, občanství, což v praxi v podstatě neexistuje. Zatím e, vydávat občanské průkazy, tedy průkazy totožnosti, to je monopol e, státu a já žiji v Portugalsku a pořád musím chodit na ambasádu, respektive konzulát a tam žádat. Takže to je politická realita. A tak je to třeba vidět. Většina občanů tedy proto to nechápu. Nechápe třeba Iberický polostrov, kde teď se žije velice těžce. Tam, tady, když hovoříme o zastoupení občanů v parlamentech, takže zde pro většinu občanů eh, platí, že trojka nemá žádnou legitimitu. I my tedy musíme vychovávat, dělat osvětu, přesvědčovat Eh, je, že mm, parlamentní demokracie je něco, co lidi musí zajímat. A teď mládež. Já jsem eh, eh, já jsem v kategorii zvolených zásobců, kterým je méně než 40 let a je nás málo a my musíme bojovat. Třeba teď ve Francii, kde se snažíme reformovat důchody, to je generační střed mezi těmi, kteří vzešli z kteří jsou z té generace 55 a více a mládež nebo mladí lidé, kteří mají problém vůbec ve Francii se nějak etablovat a mít před sebou nějaký, nějaký, nějaký život. A my jsme ve velké menšině tedy jako mladí poslanci a proto se e, lidé odklání od klasické demokratické demokracie, zastupitelské demokracie. Podívejme se ve Španělsku, kam to vedlo a, mm, protože tam lidé nemají politickou perspektivu. Je tady masa mladých lidí, kteří by chtěli se angažovat, ale dělají to jinak a ne eh, prostřednictvím eh, klasické politiky. A pozor na to, protože v určitém okamžiku nám vznikne konkurence. A pokud eh, nebudeme schopni to nějak propojit a sladit, tak to přijde velice rychle, třeba za 10-15 let a potom zde mm, eh, bude řada lidí, kteří si budou přát jiný model. Můžeme rozhodnout, ano, že mládež je naší prioritou v Evropě, tím lépe. Ale také třeba, když se hovoří o těch zárukách pro mládež, no tak někteří to nechápou. Třeba ve Francii to vůbec nikdo nechápe, kam to vede, kdo na co bude mít právo, eh, kdo... A takže to je potom eh, problém. Dnes mladí lidé jsou v kritické situaci v celé Evropě, nejenom ve státech, které tedy eh, teď jsou nejvíce zranitelné. I zde vidíme třeba, eh, jak mládež třeba ze Španělska utíká do Německa, což i, eh, i potom jak si dostane do hry otázku kompenzací mezi členskými státy. Takže je třeba aby eh, mladí byli nejenom prioritou, ale aby byli by vzali osud do svých rukou. A to je problém, problém s důvěrou. Ať je to důvěra v levici, v ekologii, v ekologii a tak dále, ale eh, nyní eh, tedy platí, že mladí lidé se odklonili od ten klasický systém zastupitelské demokracie, což je problém a je třeba o tom diskutovat v Evropě a jak to analyzujeme, jak to vidíme. Ehm, zde vznikla jasná nedůvěra v klasické politické síly. A teď jde o to, jak to zanalizujeme. Děkuji, pane předsedo, děkuji, Arno. A skončíme hm, s těmito replikami tím, že jako poslední z panelu dostane slovo paní Koch Merin. A potom já tak ještě co přednesu. Tak Silvana. Thank you. Děkuji. Děkuji. I já bych si dovolila začít eh, tématem mládež. Je to takové věčné téma. Současná mladá generace není dostatečně zapojená, nedá se mládeži věřit. Kdybyste se ptali mých rodičů, tak oni to tvrdili o mé generaci. A já jsem si zřejmě dovolila jsem tam i e, takovou poznámku o svých dětech, o svých náctiletých e, a bude se to dít i dál často právě dospělí, kteří už musí rozhodovat, kteří se k něčemu propracovali, mají pocit, že mládeži se nedá úplně věřit a že je roztěkaná. Do angličtiny nevím, zda se dá přeložit hezký myšlenka. Dnešní příšerné časy budou v budoucnu vypadat jako idyla. Nechci tento problém umenšovat, ale z pohledu globálního fóra žen v parlamentech bych ráda poskytla dívkám tu možnost, aby brali v úvahu jako svou kariéru i kariéru političky, parlamentářky. Pokud se toto nestane, tak se bude eh, náš eh, problém opakovat. Současné parlamenty musí neustále dávat najevo, že pokud jste poslankyně, tak jste pod drobnohledem. Stále ještě se jedná o poměrně revoluční myšlenka ehm, pro mládež, že žena je zákonodárcem, že žena je vzorem, vzorem i z pohledu chování, s pohledem životního stylu. Musíme tedy neustále přibližovat i dívkám tu možnost, že do budoucna by i oni se mohli rozhodnout na, pro politickou kariéru. V USA je velice zajímavá organizace, která se jmenuje Running Start a doufejme, že se dostane i na mezinárodní úroveň, která pomáhá mladým lidem. Uh, Eh, naučit se například eh, vystoupit s proslovem nebo eh, zhromažďovat finanční prostředky pro politická hnutí. Doufám, že i nám, že nám se podaří něco takového prosadit zde. A nyní otázka globálních parlamentních aktivit. Podíváme-li se na výzvy, před kterými stojíme, tak to myslím nejen my, ale i každý občan vnímáme jako výzvy globální. Například eh, životní prostředí. Vzduch ani moře neznají hranice, ale ani finanční trhy. A veliké nadnárodní korporace ty rovněž eh, ne počítají s tím, že by se mohly zabývat stát, státy jako partnery. E, můj kolega řekl, že belgický rozpočet to je 100 miliard euro, včetně sociálních systémů. A teď se podíváme na německou údajně německou firmou Daimler Chrysler, která ročně obrací 115 miliard eur, tak se musíte tázat, kde je tady nějaká rovnováha. Neměli bychom znov, nově koncipovat globální eh, struktury, proto si myslím stojí za to podpořit iniciativu Jo Leinena a ostatních totiž, že nemůžeme tyto iniciativy nechat pouze na diplomatech, na exekutivě, že vše musí podléhat parlamentní kontrole. Možná se ještě musí vykonat mnoho, ale musíme na tom trvat, musíme mít vždy eh, poslance u toho, eh, kteří musí se zabývat na tom tímto nejen na úrovni každého členského státu, ale i globálně. Děkuji. Děkuji, Silvano. Tím jsme se dostali k téměř závěru naší konference. Ano, byla velice zajímavá a určitě posloužila jako inspirace pro řadu z nás. A já bych eh, skončil, protože pan Karas tady není, on musel odjet, takže bych chtěl to skončit takovými úvahami, které eh, pronesu proto, ne abych někoho provokoval, abych přispěl k významné debatě. Za prvé chci zdůraznit něco, co pro řadu z nás je evidentní, a to je eh, že v podstatě eh, zakladající charta OSN říká, my eh, lidé světa, takže, takže to my vlády lidu světa. A e, potom, proto se tomu začalo říkat e, mezi vládní organizace a ne mezi státní e, organizace, ale je to organizace, která v podstatě zastupuje lidi světa a nemohou tedy i zastupovat pouze ty státy jenom vlády, protože to musí být lid, který musí tam být zastoupen, tedy nejenom vlády, ale i parlamenty v tom případě. A to v podstatě ale je něco, co je vodou na mlín některých kolegů, kteří nám eh, ukázali, že s velkým nadšením jsou schopni eh, toto prosazovat. A nicméně situace je taková, eh, že ta Eh, diskuze, kterou jsme vedli, v podstatě reprodukuje ostatní diskuze, které jsme již zažili. Eh, a mně se zdá, že jsme tady jako na eh, sjezdu ve Versailles hm, před desetiletími, desetiletími. My nesmíme ignorovat jednu věc, kolegové. Za prvé, zde je jedna významná část našich občanů, našeho voličstva a to především naší mládeže. A to je to mm, část populace velice významná, která ztratila úplně důvěru e, v nás, kteří ji zastupujeme. A často je to velice oprávněné. Oni mají představu, že rozhodnutí nepřijímají parlamenty, ale více a více různé finanční, bankovní instituce a tudíž Eh, parlamenty v nejlepším možném případě jsou pouze nástroje pro realizaci politik, eh, které v podstatě diktují ty bankovní a finanční instituce. Tedy jak mohou mít vůbec důvěru, jak mohou mít naději, eh, když zde to, co my děláme podle nich, je zcela Eh, eh, eh, je, je něco, co neřeší problémy, že jsme neschopni řešit problémy, si myslí. A to je něco, co musíme vyvracet. My tady diskutujeme mezi sebou, ano, my tady hovoříme o e, legitimitě na té nejvyšší úrovni a my hovoříme jako velcí tedy eh, politici, myslitelé a jak my to vidíme tedy jako velkou odpovědnost eh, a potom eh, v podstatě chceme, aby se zvýšila odpovědnost Evropského parlamentu, regionálních parlamentů, aby se i zvyšovaly kompetence, eh, ale my musíme především mít schopnost řešit problémy občanů a o těchto problémech se ale diskutujete na té regionální úrovni či kontinentální úrovni. Proto je třeba si uvědomit, jaká je situace, poněvadž Eh, eh, to je situace, která nás vrhá eh, do propasti, protože zde dochází k úplné negaci hodnot a vůbec i to nahlodává takové ty základní premisy jako demokracie a právní stát. Ještě druhá připomínka a to je, že někdo zde řekl velice jasně, že perspektiva Evropské unie to, že se skonsoliduje jako globální aktér. No dobře, pokud ten eh, světový scénář globalizace bude takový, že Evropská unie nebude globálním aktérem, no tak to budeme úplně mimo hru, protože to převezmou jiní aktéři, kteří eh, budou eh, řídit ekonomiku, řídit mír, řídit sociální pokrok a tak dále. Proto je velice důležité, aby se Evropská Unie skonsolidovala jako a etablovala jako globální aktér. A Evropská unie ale se teď nekonsoliduje takto, protože Eh, finanční, bankovní, ekonomické mocnosti nemají žádný zájem na tom, aby Evropská unie se etablovala, skonsolidovala jako globální aktér. Naopak, jejich zájem je úplně opačný, protože Evropská unie, když bude globálním aktérem, tak o co se bude snažit? Eh, opět získat zpět to, co dříve existovalo na národní úrovni, to znamená transparentnost, jednání těch různých sil, bankovních, finančních sil, bude se snažit o zavedení transparentnosti, bude se snažit o kontrolu eh, nad těmito silami a bude se snažit eh, o to, aby mm, se podrobili demokratickým a sociálním hodnotám. Takže to je to, co těm sílám se nelíbí. Nechtějí, aby Evropská unie měla tuto moc, tuto sílu protože to by znamenalo, že eh, se zavede kontrola, transparentnost eh, a to znamená, že se jim vnutí to, aby poslouchali, aby respektovali konkrétní hodnoty, tedy sociální a jiné demokratické hodnoty. A to je realita, ve které žijeme. My nezískáme opět důvěru mladých lidí, eh, důvěru v politiku, v demokracii v Evropskou unii, která bude globálním aktérem, pokud nebudeme schopni opět eh, získat reálnou legitimitu, my tedy jako poslanci. To znamená, my jsme ti, kteří eh, rozhodují a my jsme schopni řešit problémy lidí. To je realita. A zde nás čekají velice významné evropské volby Eh, za tři, čtyři měsíce, dejme tomu tak asi. Já včera jsem vedl diskuzi s řadou kolegů z Německa. A hovořili jsme o tom, že dejme tomu, asi ta účast bude tak 40% a dokonce 15 zemí, kde to bude méně než 30% údajně. To znamená, 70% nepůjde k volbám. No. Vidíte? A to v okamžiku, kdy ti, kteří mají být zvoleni, tak budou mít více kompetencí, pravomocí než kdy jindy a budou ovlivňovat pokrok a život našich občanů. No, já si myslím, že to je problém. To je velká výzva. A e, to musíme řešit. E, a my e, musíme nejprve ale provést diagnózu situace. Eh, ve které žijeme a nesmíme zavírat nad tím oči, například ve Španělsku, tak tam sedm fabrik Coca-Coly eh, končí, i když tedy eh, realizovali skandální zisky. No proč? Protože jim nevyhovuje, jak funguje to či to, ono a 15 tisíc lidí zůstane přes noc bez práce. Proč? Protože a přitom zisky Coca-Coly ukazují, že tedy mm, vydělávají a to je něco, co občané nechápou. A eh, já myslím, že eh, kromě asi představenstva Coca-Cola, tak nikdo to nechápe. To je velká výzva, tedy eh, opět, aby zde byla důvěra v politiku, v demokracii, v demokratické instituce a aby abychom důstojně rozhodovali o osudu našich občanů. A teď závěrem dovolte osobní zážitek, zkušenost. Já 37 eh, let jsem politice, 15 v Evropském parlamentu a zbytek v Národním parlamentu, takže ten je 40 let vlastně již my před 40 lety jsme začali budovat demokracii ve Španělsku a já jsem tehdy ve, mm, jako, vedou, jako vůdce strany jsem jezdil po regionu a hovořil jsem s občany a říkal jsem jim, aby, eh, se, aby byli ochotní se dostat na kandidátku a nechat se zvolit tedy starosty a podobně. A mm, mm, nikdy mi nikdo neřekl, že ne. A e, dnes, když podniknu to tež, když hovořím s lidmi ve stejných vesnicích, městečkách, a když řeknu učitelce, lékaři a já nevím, šéfovi mají tady e, baru a podobně, řeknu, chcete být na kandidáce do voleb? A on řekne, no, ty jsi se zbláznil. Já ti pomůžu, ano, ale prosím tebe na kandidátku ne. Co, ty mě chceš takhle uškodit? ty chceš, proč chceš, abych to dělal? Teď já si žiju dobře tady, já podnikám a mám dobrou profesi, tak proč? Výsledek je takový, že to je takový začarovaný kruh. Prostě ty kandidáti na kandidáce již nejsou ti nejlepší. Jsou to tedy aparáčici z různých stran jenom a e, v podstatě kteří najdou v politice činnost, za kterou se dobře platí relativně. A to znamená, ti nejlepší do politiky nejdou, jinými slovy. Já jsem měl jednoho kolegu, který byl poslanec a on měl kolegu, který měl na starosti umírněnou pravici v zemi a on byl i místo předseda parlamentu, velice prýma člověk to byl. A, a, a potom už najednou se nenechal zvolit. A já jsem se optal, no co, jak se máš? A on mi řekl, no já 15 let jsem měl Mercedes, když jsem byl v politice. A každý týden e, prostě na, ve vesnici mi psali na auto, ty zloději, ty okrádáš lidi a za to si kupuješ Mercedesy. No a nyní? Já mám stejný Mercedes, ale jsem advokát, a já jsem si otevřel kancelář a lidi říkají, vidíte, to je dobrý advokát, on má Mercedes a je to slušný člověk tedy. Takže Mercedes, který jsem měl leta let jako politika, byl, kvůli tomu jsem byl insultován pořád a najednou je to pro mě dobrá reklama mít Mercedes a přivádí mi to dobré klienty. To je sociální realita a k tomu i přispívají eh, hromadné sdělovací prostředky. A my přece jsme eh, celou dobu bojovali za svobodu projevu a teď je tady ten paradox, že média v podstatě jsou v rukách těch, kteří nechtějí, aby se konsolidovala Evropská unie jako globální aktér a přispívají k tomu, že se degraduje politika, eh, kterou Eh, eh, my tedy politici vedeme ve službách našich spoluobčanů a vlastně i zde tím oni neslouží a neposlouží demokracii, protože hromadné sdělovací prostředky eh, v podstatě ve svobodném státě přece jsou základní páteří všech práv a svobod. Tak by to mělo být. Děkuji za přítomnost a doufám, že se nám ještě podaří se sejít a diskutovat a Eh, hovořit o tom, že je třeba, abychom se spojili, abychom zachránili demokracii, politiku a eh, Evropu. Je to důležitější než kdy jindy a paradoxně tento projekt je eh, více ohrožen než kdy jindy v historii. Děkuji.